Okay, welcome to this. Takže, dámy a pánové, vítám vás na našem setkání našeho výboru Jury. Začínáme programem a první informace na žádost ALDE budeme mít schůzku koordinátorů dneska odpoledne, to znamená ve 12.15, nebude večer, takže proběhne od 12.15 do 12.45 po první části našeho dopoledního jednání. Dále je to bod 16 a 17. Bod 16 a 17, tím se budeme věnovat po bodu 13. A pokud jsem to pochopil správně, tak paní Hautala by rovněž ráda o něco požádala. Ano, Pane předsedo, já si myslím, že v podstatě je to i kompetence našeho zpravodaje u delegovaných a implementovaný aktu. Možná paní Kaunfan by mohla přijít s touto žádostí, ale já navrhuji rovněž úpravu našeho programu. Paní Kaufman, Děkuji, pane předsedo do já jako zpravodajka ehm, prováděcí a delegované akty chci požádat, abychom dneska eh, vzali další bod na pořad jednání, protože z mého hlediska je potřeba jednat příští týden ve středu ve Štrasburku. Se bude, by měla být odhlasována rezoluce, kde jde o tom, zda parlament podá námitku proti prováděcímu aktu komise. Obsahově jde o otázku měření emisí u motorových vozidel na základě nařízení Euro 5, Euro 6, jsou emise eh, osobních automobilů, užitkových automobilů. A komise v rámci komitologie předložila prováděcí akt, který mimo jiné ověření reguluje tady eh, povolování eh, motorových vozidel. A tam se stanoví u těch eh, nových testů, že se budou měřit emise eh, nad eh, na určité hranice se můžou, mohou odchylovat od laboratorních hodnot. Poslanci příslušného výboru ENFI se vyslovili pro námitku vůči tomuto aktu, protože podle jejich názoru komise Eh, překročila své pravomoci. Členové Envy se opírají o posudek mm, právnické služby parlamentu z 9. listopadu. Tento posudek potvrzuje, že přijetí těchto prováděcích aktů vede k de facto změně eh, příslušného právního aktu. Proto vidím Mm, že náš výbor je příslušný a má povinnost podle článku 43 jednacího řádu, má povinnost toto prověřit a kolega Hautala také o to požádal. Je třeba říci, že se nejedná o otázku eh, posuzování hodnot emisí motorových eh, vozidel jako politické téma. My všichni víme, že to je velice sporné a proto chci ještě jednou zdůraznit, že pro náš výbor nesmí jít o to v tomto, v tomto kontraverzním případě se tomu obsahově vyjadřovat, ale náš úkol může a musí být jenom v tom ověřit, zda práva parlamentu jako legislativního orgánu byly porušeny ze strany komise. Musíme mm, Eh, bránit práva parlamentu komise, samozřejmě v rámci komitologie, v rámci svých kompetencí může jednat. Já sdílím tedy pochybnosti o postupu komise a domnívám se, že jako výbor jury eh, musíme, bychom se měli připojit k Envy a navrhuji, aby výsledkem diskuse byl dopis eh, od vás pane předsedo, eh, na předsedu Envy. Děkuji. Pan Svěvka má slovo. Děkuji za slovo, pane předsedo. Toto je samozřejmě velice důležitá záležitost. Je to záležitost, která je spojena s našimi kompetencemi. Kompetence, které nám tak leží na srdci, když hovoříme o ochraně zájmu našeho výboru. V tomto konkrétním případě je to výbor ENVY, který je příslušným výborem a který přijal daná rozhodnutí, přišlo, přišla i s určitým stanoviskem, o kterém hlasovala na své schůze. Paní Kaufmann řekla správně, že ve středu na plenárce proběhne hlasování. Dneska je čtvrtek, to znamená, že máme tak někde v rychlosti 6 dní a nebudeme mít další příležitost se vidět před tímto hlasováním, které nás čeká na plenárce. Já si skutečně nemyslím, že bychom měli nějak urychleně začít připravovat a vyjadřovat se k záležitosti, která vlastně ani není v naší kompetenci. Kompetence v této oblasti je ve výboru Envy a výbor Envy přijal určitě rozhodnutí, proč bychom se k tomu měli nějakým způsobem eh, vyjadřovat, abychom teda nějakým způsobem řekli, že s tím nesouhlasíme, to přece oni eh, je na výboru Envy, na jejich právním názoru, oni se na nás neobrátili, nepotřebovali žádný zásah z naší strany, našeho výboru Jury a když se podívám na všechny tyto argumenty, tak si myslím, že ten způsob, jednak teda vůbec nejsme připraveni k rozpravě k tomuto tématu, protože jsme se tomu nevěnovali v minulosti. Pokud by to skutečně bylo tak nesmírně důležité pro náš výbor, tak bychom už dávno to byli bývali měli na programu. A nyní to nemůžeme dělat na poslední chvíli, protože si myslím, že se strapníme a právě proto navrhuji, abychom se tomu nevěnovali. Pan Karim má slovo. Děkuji za slovo, pane předsedo. Já jsem si vyslechl podrobně detaily eh, ze strany paní Kaufmana i teď nyní odpověď. Já v podstatě vlastně já v podstatě souhlasím s oběma předřečníky a v podstatě vlastně i to, co řekla paní Kaufmann, že by to mohlo být něco, co by mohlo být na našem programu našeho výboru ale podle mého názoru jsou tu ještě dva aspekty. První, nejdůležitější, je procesní. Na základě podrobností, které jsem viděl a i na základě té žádosti, si myslím, že procedurálně máme právo, náš výbor má právo, aby se podíval na tento konkrétní bod eh, čistě z procedurálního hlediska, protože je pravděpodobné, že pokud jde o předmět Eh, těch argumentů, tak tam, pokud je o, o, pokud je o obsah, tak tam pravděpodobně od paní Hautalie, paní Kaufmann se odkloním. Čili já jenom teda pouze z tohoto hlediska podporuji mé dvě kolegyně. Než dáme slovo paní Hautale, říká pan předseda, rád bych vám připomněl ještě to, že nás čeká hlasování, abychom poté mohli v 9.30 začít náš hearing, takže prosím o stručnost, protože s tímto návrhem je zde nesouhlas, takže budeme stejně hlasovat o návrhu paní Hautaly. Velice stručně, pane předsedo, já si myslím, že není úplně pravda, že tento výbor by neměl žádné kompetence v této oblasti. Ne, naopak, my máme procesní právo podívat se na zákonnost tohoto prováděcího aktu. Pan Marinu Pinto má slovo. Děkuji. Ehm, co se týče podstaty věci, tak já nesouhlasím s tím, abychom najednou e, toto řešili v tomto výboru. Moje frakce to musí projednat, musíme se nad tím zamyslet, musíme mít možnost studovat ty dokumenty, a podívat se na to eh, řádně. K té eh, podstatě věci mám názor, eh, mm, tedy já bych souhlasil s paní Zjevskou. Paní Nibler. Děkuji, pane předsedo. Vážení kolegové, já chci kolegovi, podpořit kolegu Svěvku a také předřečníka. Nemá smysl dělat ad hoc akci, když um, mm, mm, se věnovat této problematice. Měli bychom uh, nic, neměli bychom nic vyčítat příslušnému um, výboru pro životní prostředí. Já uh, se domnívám, že bychom měli na poslední chvíli se tady mm, měli pokusit do toho vystoupit, pokud má někdo pochybnosti o právním základě, tak to může říct v plénu, v debatě. A pokud budou nějaká témata, tak bychom to měli obecně tedy mm, pro budoucí postup připravit, abychom mohli eh, dříve eh, intervenovat jako výbor, ale eh, dělat z tohoto teď určitý příklad, tak to není správné a podporuji kolegu Svěvku. Myslím, že bychom měli pokračovat v tom postupu tak, jak to mm, navrhuje zodpovědný výbor. Yes, thank you also. Ano, děkuji. Já rovněž eh, souhlasím se stanoviskem paní Nyní Plér, takže nyní paní Rena. Takže děkuji za slovo. Já si myslím, že se vidíme několik různých stanovisek a proto navrhuji, že pokud jde o procesní bod, měli bychom mít mimořádnou schůzku a krátkou rozpravu k tomuto bodu, takže technicky si myslím, že je možné se na to podívat. Zároveň by mělo být možné podívat se na celou záležitost, na celou tuto problematiku. Proto navrhuji, pane předsedo, abychom hlasovali. Abychom hlasovali okamžitě. Takže než budeme hlasovat, tak ještě pan Le Breton má slovo souhlasím s panem Žvětkou. Myslím si, že nemáme čas se věnovat této věci. Výbor, který je kompetentní, v tom má kompetence. My jsme se tomu nikdy nevěnovali podrobně. Děkujeme, říká pan předseda, a budeme hlasovat. Takže otázka zní, přidáme tento bod na náš dnešní program. Kdo je pro? Počítáme.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 Pan Kavada mi nyní sdělil, že jeho hlasovací zařízení nefungovalo. Point number... Dobře, a tím se dostáváme k bodu číslo dvě, oznámení předsedy. Měli bychom vzít eh, potaz následující rozhodnutí pan Zambasky, který bude zpravodajem, pokud jde o zbavení imunity pana Hermana Winklera. Líbe se zúčastní schůzky výboru Jury 17.2. Komise tam bude prezentovat výroční zprávu o justičním školení a dále jde o povolení ohledně zprávy, která se týká uh, směrnice o mediaci a implementační zprávy, která se týká o e, spojování podniků přeshraničního charakteru a zároveň iniciativní zpráva ohledně zájmu, které vyhlásila komise. Předseda pan Lenár e, Evropského soudního dvora byl pozván na další schůzku našeho výboru a zároveň komisář, vysoký komisář OSN pro lidská práva je pozvaný na schůzku Jury. Dále je to společná iniciativa Jury Libe, Pety a Avko, která je plánována na 15.3. letošního roku, je odložena pravděpodobně na duben A dále budeme eh, chtít zrealizovat veřejné slyšení ohledně etických aspektů roboty, oblasti robotiky a mělo by to proběhnout 20. až 21. dubna letošního roku. The committee is asked to take note. A výbor samozřejmě by měl vzít potaz i návrhy usnesení, které jsme předložili v souladu s pravidlem 133. Jednak Je to číslo B8 1427 lomeno 2015 které se týká návrhu usnesení Evropského parlamentu ohledně samostatného stanoviska Evropského soudního dvora v případu Morten Messerschmidt. A dále je to návrh číslo B81366 lomeno 2015 Evropského parlamentu. Je to usnesení, které se týká kontroly virtuálních měn, například 2. Bude tam Sophie Montel, Florian Filippo, Dominik Bilde. Tak to je vše z mé strany, říká pan předseda, a pokud jde o schválení to, e, našeho zápisu, to znamená bod číslo 3, nebudou-li žádné výhrady, tak tento zápis naší schůzce z 14. prosince považujeme, budeme považovat za schválené. A nyní se dostáváme k hlasování. Hlasování, prosím, abyste si připravili hlasovací karty. První bude hlasování o textu, který byl odsouhlasen během interinstitucionálního jednání o ochraně nezveřejněného know-how a e, business informací. Pokud tomu správně chápu, pan Koferaty e, chce přijít s krátkým prohlášením. Před panem je paní Lagrip. Ano, děkuji, děkuji za slovo, vážený pane předsedo, milí kolegové, milé kolegyně. Nejprve bych skutečně velice upřímně ráda poděkovala všem stěnovým zpravodajům ze všech politických skupin, kteří byli nesmírně zaangažováni do této kolektivní práce. ráda bych, by to byla pouze taková ta slova tradiční poděkování, že si všichni se mm, jak si děkujeme za kvalitně odvedenou práci, aby to bylo nějaké prouze formální. Ne, ne, ne, myslím to skutečně upřímně a ráda bych poděkovala všem jednotlivě, všem stěnovým zpravodajům, zpravodajkám. Byla to kolektivní práce založena na obrovském respektu, pochopení, porozumění snahy nalézt společné, společné řešení. Kolektivně jsme se snažili vyladit opravdu veškeré, veškeré rozdíly v rámci tohoto našeho týmu, vyjednávacího týmu Evropského parlamentu, který byl nesmírně kompaktním, nesmírně pevným v postoji proti radě v rámci trialogu, protože skutečně jsme tam prosadili naše uh, zásady, naše priority, naše výsady a myslím si, že ten výsledek závěrečný, konečný je z pohledu parlamentu velice uspokojivý, i pokud jde o priority našeho výboru, celého výboru Jury. Ještě jednou srdečně děkuji všem kolegům a kolegyním a skutečně nebudu se už prodlužovat, ovšem je to vyvážený text a skutečně si myslím, že to představuje opravdu úžasnou a velice hodnotnou práci našeho výboru. Děkuji parlamentu. Pan Koferaty. Grazie, presidente. Pane Koferaty, ten trialog vedl ke změnám původního textu. Bylo dosaženo významného pokroku a hm, podle našich informací celá ta směrnice v svobodě tisku, tam byly skutečné změny, což vítáme v souvislosti se pracujícími. K těm pracujícím bychom chtěli slyšet víc. My jsme naše argumenty v trialogu prezentovali a mm, samozřejmě jakýkoliv závěr musí um, vést k nalezení rovnováhy, jak řekla zpravodajka. Já jsem já chci poděkovat za to, jak um, vyslechla naše návrhy. Myslím, že je nutné se vrátit k těm otázkám pracujících v budoucnu. Takže se budeme držet našich požadavků. Dnes budeme hlasovat pro, abychom tedy nezdržovali pokrok této směrnice, která objektivně má vysokou hodnotu. Pan Sreda. Pan Sreda. Děkuji, pane předsedo. Parlament měl možnost dosáhnout několika zlepšení původního návrhu z Evropské komise, eh, co se týče eh, výjimky v ochraně obchodních tajemství. Eh, ovšem překračuje tím prostor tedy ochranu obchodního tajemství a skandál LuxLeaks, Volkswagen, Mm, organizace, odborové, občanské společnosti, které pracují na transparentnosti, jsou stále znepokojeny touto zprávou, proto moje, naše frakce bude hlasovat proti výsledku trialogu. Pan Kavala? Velice stručně, pane předsedo. Potvrzuji. A rád bych poděkoval paní zpravodajce za kolektivně odvedenou práci. Je jasné, že to byla nesmírně důležitá práce, pokud je o konsolidaci svobody tisku, včetně podniků. Toto je nesmírně důležité v obecném zájmu, to se nám povedlo. To je skutečnost a zároveň ten první krok se nám povedlo dosáhnout, pokud jde o mm, informátory. To je pouze první krok. Otázka samozřejmě již byla položena několikrát ohledně této problematiky. Toto je pouze začátek, pouze první krok. Zde se snažíme dosáhnout skutečný nějaký statut, pokud jde o tyto oznamovatele, to znamená na celém území evropského našeho kontinentu. Děkuji. Pan Le Breton má slovo, prosím vás, ale velice stručně, protože už nemáme čas, musíme hlasovat. Velice stručně. Jenom bych vám chtěla říci, že my budeme hlasovat pro tuto zprávu, jde o ochranu podniku a podle nás je to vyvážená zpráva, i pokud jde o ochranu oznamovatelů a svobodu tisku. Děkujeme, říká pan předseda, a nyní elektronicky. Otevírám hlasování. jsem tě teďko vypla, takže máme dělat. To je něco, to je něco mě je úplně, mě je úplně na zvracení. Úplně, to, to, tohle to bude francouzsko-anglicky. Já se tady úplně, mě je úplně zle. Uh, we go. Budeme pokračovat. Přijato. Um, pokračujeme um, přistoupením Malty k Hankské konvenci úmluvě. Eh, elektronicky otevírám hlasování. Končím hlasování. Přijato. Um, další hlasování uh, se bude týkat um, rámce pro Molov. Budeme to dělat elektronicky, otevírám hlasování. Adopted. Uh, the next one. So přijato. Příští bude, hlasování se bude týkat cel na dovoz některých produktů pocházejících ze Spojených států amerických. Ještě jedno budeme hlasovat elektronicky. Otevírám hlasování. Přijato. Další bude hlasování eh, přijetí mm, návrhu mm, dopisu týkající se pohybu, volného pohybu občanů a podniků, zjednodušení přijímání některých veřejných listin v EU. Otevírám hlasování. Končím hlasování. Mm, přijato. Nyní budeme hlasovat ve zprávě eh, transparentnosti, odpovědnosti a integrity v evropských institucích. Pozměňovací návrh číslo jedna. zvednutím rukou pro, proti, zdrželi, přijato. Pozměňovací návrh dvě. pro, proti, zdrželi, zamítnuto. Pozměňovací návrh 7 pro, proti, věříme elektronicky. Přijato. Pozměňovací návrh 5 pro, proti, zdrželi, přijato. Návrh 8 pro, proti, um, zdrželi, přijato. Návrh 6 pro, proti, zdrželi, zamítnuto. Návrh 10 pro, proti, zdrželi, přijato. Návrh 11 eh, pro, proti, zdrželi, zamítnuto. Návrh 15 pro, proti, zdrželi, přijato. 16 pro, proti, zdrželi, zamítnuto. 14 pro, proti, zdrželi, přijato. 18 pro, proti, drželi přijato. 33 pro, proti, eh, drželi přijato. 19 pro, proti, drželi přijato. 20 pro, proti, zdrželi přijato, tři pro, proti, zdrželi namítnuto. třináct pro, proti, zdrželi přijato, devět pro, proti, zdrželi zamítnuto, 21 pro, proti, zdrželi přijato, 4 pro, proti, zdrželi přijato, 22 pro, proti, zdrželi přijato 24 pro, proti, zdrželi přijato 25 pro, proti, Můžeme to ověřit? Přijato. 31 pro. Proti. Zdrželi přijato. 32 pro. Proti drželi přijato. 26 v dvou částech. První část pro, proti, zdrželi přijato. Druhá část. Tady byl ústní pozměňovací návrh. Um, takže s mm, pozměňovacím návrhem pro, proti, zdrželi, přijato. Třetí část. Třetí část, nebo se mýlím? Pro, proti, zdrželi, přijato. Nyní budeme hlasovat o těch potržených slovech ve třetí části, jestli se nemýlím. Tedy kdo je pro, proti. Takže to musíme uvěřit. Bylo to zamítnuto. Čtvrtá část pro. Nyní čtvrtá část, kdo je pro? Proti? Zdrželi zamítnuto. 27 pro proti, zdrželi přijato. 28 pro, proti, zdrželi zamítnuto. Kompromis číslo 1 pro, proti, zdrželi přijato. Pozměňovací návrh 34 pro, proti, zdrželi přijato 35 pro, proti, ehm, zdrželi přijato. A nyní návrh stanoviska jako celek. Elektronicky prosím. Přijato. Takže já si gratuluji sám sobě. A and uh, we continue Budeme pokračovat bodem číslo 10, slyšení o Prosím, potich, o ticho, prosím. C'est beaucoup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 We are continuing with the hearing on a law. Budeme pokračovat eh, v správním právu Evropské unie a já vítám naše eh, hosty na tomto slyšení. Mm, návrhem, účelem je eh, podat návrh nařízení o administrativní administrativním správním právu Ruské unie, eh, agenturách a orgánech, které vytvořila pracovní skupina zřízená tímto výborem, které předsedá paní Hautala. Podle je to tedy v její kontrole, vzhledem k tomu, že jsme již ztratili 10 minut, tak mm, chci dát slovo našemu prvnímu řečníkovi, paní profesor, pan profesor Ciller, a já mu dám slovo. Pane profesore, vítejte. Merci, monsieur le président. Uh, J'ai l'honneur en tant que l'un des conseillers. Excuse me, excuse me professor. Uh, may I once again ask everybody to be silent? Já požádám mm, mm všechny, prosím, aby Eh, jste byli potichu, já tady nemám bohužel kladivo, jinak bych ho již pětkrát minimálně použil. Please pay respect to Professor Tiller. Thank you. Merci, Monsieur le Président. Eh, en tant que l'un des conseillers du groupe de travail pracovní skupiny, pokud jde o toto procesní právo a návrh. Já jsem velice rád, že mohu předložit tento návrh na řízení. Je to text černý na bílém, který se hovoří přesně o tom, jak by teda administrativa fyzické, jakož i mm, mm, právní osoby se měly chovat v tomto ohledu. To znamená jednak například získat veškeré informace, které se týkají daného případu nebo notifikace, která je přesná, která se týká dané administrativní procedury. Všechny informace, které jsou důležité pro danou proceduru, pro daný postup, dále například komunikace elektronickým způsobem, nebo například být prezentován advokátem nebo jinou osobou a zaplatit pouze poplatky, které jsou proporcionální, pokud jde o náklady na celou proceduru. Dále samozřejmě být právo vyslyšen, to je velice důležité, a zároveň samozřejmě mít i dostatečný čas na příležitost přípravu slyšení, mít přístup eh, ke všem eh, informacím a dokumentům, které se týkají dané procedury. Tento návrh všem nehovoří pouze o právech, ale rovněž o povinnostech, pokud jde o tyto fyzické a zároveň i právní osoby to znamená samozřejmě velice jasně, pokud jde o oznámení, um, kde musí být mm, veškeré informace, které se týkají daného člověka, dále je to kompetentní orgán, kterého se to týká, datum slyšení a zároveň i povinnost spolupracovat s danými orgány, pokud jde o um, stanovení veškerých faktů. Administrativa zároveň má právo si vyslechnout všechny strany, odborníky, má právo získávat dokumenty, na nahrávky, dále provádět inspekce, samozřejmě i různé návštěvy, protože toto právo má na základě Eh, eh, práva Evropské unie. A zároveň jsou zde určitá pravidla, které se týkají inspekcí, dále například určité věci, které zatím, pokry, které zatím kde zatím nemáme eh, právní základ, dále je to konflikt zájmu, dále je to notifikace, pokud jde o výsledky, dále je to samozřejmě i možnost nápravy různých chyb, Eh, nebo, nebo stažení administrativních aktů. Toto samozřejmě není vyčerpávající seznam. Rád bych ovšem řekl, že tato práva, povinnosti, toto je samozřejmě mm, pouze v 21 článcích nastaveno a je to v podstatě skutečně velice stručně stanoveno. Tento návrh v podstatě je určitá kodifikace pravidel Eh, v této oblasti. Před 91 eh, lety Rakousko již mělo takové administrativní právo. Eh, v tom roku Kafka napsal svůj proces Eh, který je velice, jeho dílo, které bylo velice důležité, které se vlastně věnovalo rovněž nedostatečné eh, administrativní záležitosti této oblasti. Španělsko například již má legislativu z, eh, z 1889. roku. Německo rovněž přijalo podobné nezákony a od 1. ledna tohoto roku je to i Francie, která má mm, v podstatě nové zákony, které se týkají kontaktu mezi veřejností a administrativou a proto si myslím, že Evropská unie nes nesmí zaostávat, protože většinou to byla právě mm, ona, která byla průkopníkem v této oblasti již od eh, roku 51, kdy vlastně eh, mm, to byla první smlouva, která byla přijata v tomto ohledu. Návrh tohoto nařízení se snaží o kodifikaci, která by byla srovnatelná s tím, jak to vidíme v členských státech, určité principy, které zde existují velice rozmělněny. Máme zde především když se na to podíváme ze strany Evropského soudního dvora, to znamená, že tak velice roztříštěné. A proto naše podniky, ale i mm, naši občané budou moci jednoduchým způsobem, velice komplexním způsobem se podívat na všechny, všechna tato pravidla. Samozřejmě, že musíme vzít v potaz i různá omezení a nalézt určitý právní základ. Pravděpodobně by to měl být článek 298 smlouvy o Evropské unii. Dále samozřejmě v souladu s určitými omezeními, určitými zásadami. Samozřejmě toto se nebude týkat administrativy členských států, ale pouze orgánů a institucí Evropské unie. To znamená, že to nebude legislativní proces, kterého by se to týkalo, ani soudní proces, ani proces, pokud jde o delegované akty nebo o e, prováděcí akty či nelegislativní akty, které e, jsou založeny na smlouvě. To znamená, že v podstatě to nebude nahrazovat ani evropskou Eh, legislativu, protože zde mám, pokud v těch oblastech, kde máme už tato pravidla k dispozici, v podstatě jsou taková obecná pravidla, která se snaží objasnit celou situaci, mm, pokrýt určité ještě nedostatky v legislativě v Evropské unii a v podstatě nějakým způsobem přispět ke koherenci budoucích aktů v této oblasti a stanovit jasná administrativní pravidla. Tento návrh, a to je úplně už závěr, pane předsedo, samozřejmě, že my nechceme, jak parlament nechce nahrazovat komisi, která má legislativní iniciativu v tomto tomto ohledu. My chceme pouze podpořit komisi a poukázat na to, že toto je nesmírně důležitá oblast, že nám leží na srdci a že je to proveditelná oblast. Děkuji. Sure. And... Děkuji, pane profesore. A nyní první blok. Začne pan profesor Skores, bývalý předseda soudního dvora. Mohu vám připomenout, že máme jenom 10 minut na řečníka, abychom mm, před pětiminutovou eh, diskusi. Takže pan profesor Skuris. Nejprve bych rád zdůraznil, že samozřejmě sdílím veškeré vaše obavy, pokud jde o e, tuto oblast administrativního práva, která se týká, která se týká našich institucí. Já si myslím, že toto je samozřejmě velice důležitá oblast. Potřebujeme dobrou zprávu, pokud jde o e, článek 41 Charty základních práv. A rád bych řekl, že vaše iniciativa samozřejmě podle mého názoru by měla dosáhnout eh, žádaného výsledku v zájmu našich občanů. Nejs, asi vás nepřekvapí to, že když řeknu, že autoři tohoto návrhu se inspirovali do velké míry jurisprudenci Evropského eh, soudního dvora. Tento soudní tribunál mm, začal fungovat jako administrativní soud, v podstatě vytvořil určitý princip Eh, obecných zásad eh, došlo k rozšíření jejich pravomoci a tento soud neustále eh, připravuje specifická pravidla v tomto ohledu. Je velice důležité si uvědomit, že veškerá jurisprudence, která se týká Evropského soudního dvora, vytvořila vlastně i pravidla v administrativní oblasti. To je velice důležité si uvědomit a došlo poté i k vytvoření tribunálu a soudu pro mm, veřejnou službu. Toto všechno je důležité pro kodifikaci v této oblasti, moderní kodifikaci, tím, že in, to znamená, že potřeba integrace v této oblasti je velice důležitá. Proto došlo ke kontaktu s um, soudem prvního stupně i pro veřejnou službu, tak aby skutečně e, jsme zajistili integraci veškerých těchto návrhů. A po Samozřejmě, že já se nechci nějakým způsobem hovořit o detailech a pozitivních aspektech tohoto návrhu. Samozřejmě ta práce je neuvěřitelná, je velice kvalitní. Mm, podle nás je to rámec, který je vhodný, je moderní, respektují se zde potřeby našich občanů. Právě proto, jestli dovolíte, bych se zabýval spíše jednou záležitostí, kterou považuji za zásadní, a to je aplikovatelnost, rozsah aplikace Článek 2, odstavec 3, hovoří o tom, že by se to nemělo aplikovat na administrativu na straně členských států. Toto je stručné a jasné. To znamená, vidíme to i v úvodním ustanovení 15, kde se hovoří, ve, že um, v souladu s článkem 298 smlouvy o Evropské unii by toto nařízení nemělo být aplikováno na zaradivu na straně členských států. Já se nechci spochybňovat důvody, které vedly k tomuto návrhu. Je jasné, že tento článek 298 se týká evropské administrativy. A je pravda, že článek 41 charty hovoří o dobré zprávě. To znamená, že se to týká ex implicitně orgánů a instituce Evropské unie. Musíme si ale uvědomit, že tento problém je komplikovanější v Evropské unii, kde pravidla a rozhodnutí eh, institucí jsou vykonávána obvykle tímto způsobem na národní úrovni, a to národními orgány. Tyto orgány budou teda aplikovat národní legislativu a v, pří, v případě potřeby její administrativní právo a pravidla a jestli to teda mm, mm, je v souladu s článkem 41 charty o základních právech. Ovšem je zde reálné riziko toho, že tato stejná pravidla a rozhodnutí by byla aplikována na národní úrovni na základě odlišné ehm, pravidel. Ehm, to znamená, že by to nebylo v souladu s právy našich občanů. Článek 41 charty umožňuje, aby lidé, mm, aby se k jednotlivým osobám přistupovalo stejně, nestraně, pokud jde o jejich kontakt s eh, orgány a institucemi EU. To znamená, právo pro dobrou administrativu v podstatě pokrývá evropskou, inicia, eh, evropskou administrativu. Ovšem musíme si uvědomit, že pokud jde o právo být vyslyšen, Evropský soudní dvůr eh, si myslí, že toto je základní právo Evropské unie chránit tím naše občany i na národní úrovni. To znamená, že to právo na vyslyšení je propojeno i s národními administrativy eh, eh, nad rámec aplikovatelnosti článku 41 charty. Proto bych se rád zmínil například o různých nezávislých i e, orgánech. E, tam se uvažuje o tom, že by členské státy mohly vytvořit takové orgány. V mnoha případech to, tyto orgány neexistovaly na národní úrovni a ty by měly implementovat evropské, evropskou legislativu a vykonávat i své kompetence tak, jak je to popsáno v evropských pravidlech, pokud tyto orgány teda jsou pokud by měli aplikovat národní normy v souladu s administrativním právem, tak to bude nesmírně obtížné. Takový úkol by byl téměř nemožný. Na základě těchto podmínek je to článek 2, odstavec 3, který by měl být ještě opětovně analyzován, než začneme uvažovat o nějaké možné, nějaké možné mechanismu harmonizace mezi procedurální, mezi administrativními procesy na evropské a národní úrovni vytvořit nějaký společný kodex, eh, pokud jde o tuto oblast pre, pro Unii i pro členské státy je zde článek 52 odstavec 1 Charty základních práv, který by nám mohl pomoci. Hovoří se tam o aplikaci Evropské administrativních mm, záležitostí v tomto ohledu. Dále je to článek 298, eh, který v podstatě eh, mm, smlouvy o Evropské unii tam ovšem, když ho budeme aplikovat, tak tam mm, vlastně by nedošlo podle mého názoru k dostatečné ochraně občanů v tomto ohledu, bylo by to příliš pasivní. Pokud se nebudeme mít harmonizovanou ochranu v této oblasti, prosazování práv našich občanů v administrativní proceduře, já se obávám, že toto bude takové nedokonalé, tento návrh pokud je o uniformní aplikaci tohoto kodexu. To je nesmírně důležité pro eh, pokrok, postupný pokrok v této oblasti na straně členských států. A úplně na závěr bych rád zdůraznil stručně ještě jednu záležitost. Vztahy mezi administrativním postupem a soudním postupem, procedurou. Na základě článku 20 tohoto návrhu administrativní kontrola či inspekce, nějaká preventivní kontrola, eh, Aniž bych zacházel do podrobnosti, aniž bych spochybňoval tyto preventivní kontroly na základě iniciativ občanů, podle mého názoru to samozřejmě představuje určitě pokrok Ovšem musíme si uvědomit eh, důvod, že pokud jde o lhuty pro anulaci, tak jak to vidíme v článku 263 eh, smlouvy o Evropské unii, tak tyto lhůty jsou tam stanoveny, ovšem tato lhůta je krátká podle mého názoru, pouze dva měsíce. To znamená, že preventivní administrativní kontrola bude problematická v tomto ohledu, pokud eh, daný člověk nechce, řekněme, promeškat tuto lhůtu. Jakým způsobem by taková pre, administrativní práva a kontrola na základě sekundárního práva mohla být eh, efektivní, pokud kde bude, budeme muset dodržovat tyto krátké lhůty na základě článku 263. To podle mého názoru si zaslouží alespoň další úvahu. Děkuji vám za pozornost. Thank you very much, eh, professor Spuris. Eh, may I now give the... Můžeme dát slovo panu Diamandurusovi. Um, ehm, bývalému evropskému ombudsmanovi. Máte slovo? Thank you, Mr. Chairman. Um, let me make certain that I, I clarify. Já chci vyjasnit. Já nemám uh, už, eh, abych to vyjasnil, uh, jsem bývalý ombudsman, to jsem říkal. Dobře, to jsem neslyšel, tak se omlouvám. Děkuji. Um, děkuji vám za pozvání, že mám možnost tedy se s vámi podělit o svůj názor na tuto důležitou iniciativu. Tato zpráva je výsledkem dlouhého procesu a já jsem rád, že jsem se na to mohl podílet. Pamatuji si schůzi Eh, ve Španělsku, kdy jsme o tom mluvili dopodrobna. Eh, ten návrh je důležitým krokem. Ehm, mm, a snažíme se pomáhat evropským občanům je to důležité, protože to je zaměřeno na občana, je to jednoduše napsáno, je to, to je dobrá indikace. Eh, to je věc, kterou se ombudsman vždy snaží prosazovat. Také je ten eh, proces eh, napsán v logice předchozích iniciativ, což vede k eh, kodexu dobré administrativy, dobré zprávy, to navrhla komise parlament přijal před 15 lety, také v duchu eh, charty samotné. Eh, mm, podle mého názoru je důležité posuzovat dobrou administrativu obecně, ale také spravedlnost podle článku 41, je to velmi důležité. Mm, základní právo Evropské unie. Takže dobrá administrativa eh, jsou základní eh, principy evropské administrativní kultury. A na to eh, chci zaměřit své připomínky. Myslím, že ten návrh přichází ve vhodnou chvíli, protože ty mm, podmínky jsou Mm, zralé k tomu, aby se vytvářelo, vytvářela srozumitelná pravidla pro evropskou administrativu v době mm, šíření agentur, kdy tedy dochází k nárůstu počtu agentur a struktur. Když já jsem se stala ombudsmanem v roce 2003, existovalo čtyři, čtyři nebo pět agentur. Když jsem odešel v roce 2013, bylo jich více než 44. To tedy jasně ukazuje potřebu určité koordinace. A mohu vám říci, aniž bych to byl schopen dokumentovat nějak, s nějakou vědeckou přesností, že čím dále od Bruselu ta agentura je, tím méně chápe administrativní kulturu a právo. Já se pamatuji, na, už jsem naštěval agentury na okraji Unie, kdy jsem upozorňoval na to, že je třeba mm, dodržovat pravidla dobré administrativy, tak jednou jsem dostal odpověď od ředitela. To jsem nevěděl, že existuje. Takže je velmi důležité, eh, když tedy dochází k takovému nárůstu, abychom měli jeden referenční bod, a to, to se ten zákon snaží. Jeden referenční bod, jeden, eh, který eh, poskytuje určité vedení, aby byli schopni tedy um, poskytovat pomoc občanům. Dále je to důležité proto, že návrh reprezentuje um, další krok v prohlubování dobré administrativní praxe tím, že vytváří um, jasné struktury mimo soudy. Celá ta představa dobré administrativy, dobré správní praxe by měla fungovat mm, za s tou logikou, že soud je poslední instance, která brání zájmy občana, ne ta první. Ty první kroky souvisí s jinými strukturami, jako je ombudsman, ale také interní struktury v rámci administrativních institucí samotných. Takže ten problém lze řešit dříve, v dřívější fázi, bez toho, aby se občan musel podrobovat eh, tomu, že bude muset jít k soudu, aby vyřešil svůj problém. Tento návrh zákona je veden logikou mm, snahy tedy přispět k tomuto eh, momentu, k tomu prosazování administrativní kultury, která se snaží řešit věci předtím, než se dostanou tak daleko, že musí být řešeny soudem. Jeden příklad, pane předsedo. Evropská investiční banka eh, spolupracovala velice úzce s ombudsmanem a v rámci banky vytvořili vnitřní systém, interní systém, aby byli schopni interně monitorovat problémy, které by mohly vést ke špatné administrativě. Díky tomuto internímu mechanismu eh, byly dva, dosaženy dva dobré výsledky. Jednak instituce sama se mohla eh, jaksi dříve na ty problémy dívat a dříve je řešit, ale pokud by to eskalovalo až k ombudsmanovi, tak ombudsman by pak měl tu výhodu, že by mohl mít před sebou Mm, celý ten mm, již, již mm, problém jasně prezentovaný, aby mohl najít řešení, což zase pomáhá té eh, dobré administrativě. Takže poskytnout struktury, které umožní opravu, nápravu před, sou, před soudním řízením. Tady na, eh, pom, pomáhá ten návrh v tomto pak to odráží ducha dobré administrativy, který je zakotvený v chartě. Je to duch, který eh, spojuje dobrou zprávu eh, s eh, spravedlností, s férovostí, což je velmi důležitý aspekt toho, o čem by měla být dobrá, dobrá zpráva, dobrá administrativa, co ombudsman prosazuje a aby to oboho, obohacovalo ten celou koncepci spravedlnosti. Tady mě to připomíná slavnou práci bývalého eh, profesora na, eh, práva na eh, Harvardu Johna Rose, který napsal práci o teorii spravedlnosti a pak to doplnil velice důležitou práci spravedlnost jako férovost, fairness. A já velice si ehm, vážím k formulace článku 41, který tuto rovnost, tuto férovost zavádí do, ehm, do toho celého systému eh, spravedlnosti. Implicitní zaměření na eh, férovost, které je eh, v tom návrhu přítomné, chci spojit s něčím, co i v podstatě leží na srdci tomuto parlamentu mm, férovost přispívá ke kvalitě demokracii. Férovost v administrativním chování, spravedlivé e, zacházení administrativy s občanem. To přispívá e, k, ke zlepšování kvality demokracie. Je důležité toto vzít v úvahu. Abych to uzavěr, uzavřel, pane předsedo, tento návrh je důležitý, protože doplňuje symetrickým způsobem snahu o nalezení rovnováhy. Um, bývalý předseda soudního dvora um, o tom již mluvil, struktury na um, úrovni členských států, na úrovni Evropské unie, aby občané na úrovni Evropské unie měly ta práva, která mají již na států a tak napravuje neexistenci symetrie, která je. Proto doufám, že komise a rada a to akceptují, tuto rezoluci, tak, aby konečně občan Evropské unie měl e, smysluplný kodex který eh, jako, by měl jako vodítko pro přístup k administrativě a ta administrativa sama by měla um, jaksi jednotné hledisko, um, díky kterému by mohl um, zacházet tedy s občany. Děkuji. A nyní eh, dávám slovo panu Hardenovi, který je čestným profesorem na univerzitě v Sheffieldu. Takže prosím, máte slovo. Thank you, Chairman. I would like to begin by... Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Já eh, nejprve bych rád poděkoval paní Hautale a všem, kteří s ní spolupracovali na přípravě eh, tohoto nařízení. Eh, myšlenka tohoto nařízení má dlouhou historii, která se samozřejmě vrací zpátky do minulého století, kdy první evropský ombudsman Jakub Soderman navrhl dva návrhy. Za prvé byl to právně závazný kodex správné správní praxe pro e, instituce a e, orgány Unie. A druhý návrh byla charta základních práv e, Evropské unie, která měla zahrnovat nějaké individuální právo na správnou administrativu. Takže ta charta eh, základních práv 7. prosince 2000 eh, byla schválena a prohlašovala, že občané mají právo na dobrou administrativu, byl to článek 41. Potom eh, v roce 2009, když vstoupila v platnost eh, Lisabonská smlouva, eh, vstoupila, v platnost také tato charta základních práv. A tato sněmovna také schválila modifikovanou verzi ombudsmanova návrhu v 6. září roku 2001. Také vyzvala komisi, aby navrhla nařízení, které by obsahovalo přijalo kodex. Od té doby parlament často opakoval tuto výzvu. Eh, návrh nařízení, eh, které, které předkládá zpravodajka, je mnohem více než další výzva na komisi, aby opravdu jednala. Je to vyzrálý produkt eh, dobré a detailní přípravy která zahrnula jak lidi z praxe, tak akademiky. Eh, kromě toho to také řeší různé právní, administrativní a politické skutečnosti, se kterými se potýkáme nyní v 21. století. Operativní ustavení toho nařízení se zaměřují na administrativní postupy pro schvalování administrativních aktů, které ovlivňují eh, právní pozici občanů i podniků. Rozsah těchto ustanovení je eh, řádně vymezen tak, aby vyloučil aktivity či postupy, Eh, které jsou stále ještě kontroverzní, co se týče jejich uplatňování správních práv na eh, úrovni EU. Eh, co se týče jednotlivých práv či práv jednotlivců, toto nařízení dokončuje obsahový obsah toho kodexu správné administrativní praxe. Zaměřuje se například na požadavek due diligence Kromě toho jsou tam zmíněny důležité aspekty otevřené, efektivní a nezávislé zprávy, které ale ten kodex úplně neřeší, protože eh, Tady vlastně jde například o povinnost spolupracovat, různé inspekce, využívání svědků a expertů a nápravu eh, či stažení různých administrativních aktů. Eh, další rozdíl od toho stávajícího kodexu je, že to nařízení by bylo právně závazné, tak jak eh, to také ombudsman předpokládal. Proč je to důležité? Jak to pro to mnoho důvodů? Protože nemám dost času, tak se zaměřím hlavně na dva nej, nejvýznamnější důvody. Za prvé, to nařízení by nenahradilo různá sektorová e, právní e, ustanovení, která e, platí pro správní postupy. Ovšem, e, Eh, řídilo by výklad těch různých sektorálních odborových eh, ustanovení. A to samozřejmě ten kodex, který nemá právní moc, nemůže dělat. Takže jinými slovy, eh, tenhle ten návrh je opravdu správnou rovnováhou mezi flexibilitou a mírou detailu a také koherentnosti na úrovni právních zásad. Eh, vyhýbá se jakémusi eh, paušálnímu přístupu tím, že opravdu umožňuje eh, diverzitu, která je potřebná pro to, abychom zajistili efektivitu v celé řadě politických oblastí, do kterých zasahuje EU, ale zároveň poskytuje i jakýsi ehm, rámec, sjednocující rámec. A ten druhý důvod, proč eh, Unie potřebuje eh, dát právní moc těmto ustanovením tohoto navrhovaného nařízení, je, abychom pomohli řešit eh, spory co nejrychleji a zabrátili soudním řízením. Já to vysvětlím. Jak už říkal profesor Diamandurus, tak k soudům bychom se měli obracet úplně až na, nakonec, pokud vyčerpáme další možnosti. Takže správní odvolání by měli, měli řešit tyto eh, eh, stížnosti co nejrychleji a také by to mělo být efektivnější. Schválení takového nařízení by vytvořilo poprvé eh, vlastně jasně srozumitelné vyjádření nějakých zásad správné správných, správných postupů a také by to poskytlo vodítko pro výklad těch sektorových pravidel. Eh, to asi neudělá příliš velký rozdíl ve chvíli, kdy se to dostane třeba eh, k soudu eh, v Lucemburku. Ale kde by to nařízení opravdu přineslo velký rozdíl, to je v řešení správních sporů na nižších úrovních v rámci eh, evropských institucí a orgánů, ať už se to týká zastoupení nebo delegací, ale také zejména v rostoucím počtu evropských agentur ehm, existuje jistý trend, že evropské instituce nastavují se vlastní mechanismy pro řešení eh, stížností od osob, které řeší, že na ně měly jejich aktivity nějaký negativní dopad. Například v minulém měsíci, 2. prosince 2015, eh, tato sněmovna schválila um, rezoluci, že Frontex by tohle to měl třeba také dělat. Jak ukazuje například eh, zkušenost Evropské investiční banky, takovéto mechanismy mohou vyřešit řadu sporů velmi rychle a efektivně což eh, přispívá eh, k dobru nejenom těch, kteří předkládají stížnosti, ale také těm příslušným evropským orgánům či agenturám. Takže by bylo opravdu užitečné, kdyby tyto eh, mechanismy měly eh, své zásadní principy správné, správných správných postupů, které by byly stanoveny v nějakém právně závazném textu, na který by se dalo odkazovat. Například eh, představme si situaci, kdy se někdy snaží přesvědčit nějakého administrátora, aby napravil chybu v nějakém rozhodnutí bude lepší eh, předkládat nějaké dlouhé zdůvodnění, eh, eh, předkládat jej tedy evropským soudům, nebo prostě stačí poukázat na relevantní ustanovení v nařízení. Tak já doufám, že komise i rada přivítají tuto iniciativu parlamentu a začnou jednat. Mají proto veškeré dobré důvody z pohledu komise toto nařízení by mělo být považováno za součást eh, agendy ehm, pro zlepšování právních postupů a předpisů. Máme přeci správní postupy, které platí na evropské úrovni a takhle by byly přístupnější. Tak eh, si myslím, že z těchto důvodů by to mělo přivítat i eh, členské státy. Většina členských států už uzákonili zákony, které řídí národní správní postupy tak aby zajistili práva osob, na které mají nějaký dopad národní administrativní kroky. A mm, e, toto nařízení by vůbec nezměnilo vztah mezi národní administrativou a jejími zákony a evropskými zákony. Naopak, e, platilo by to pouze na úrovni EU. E, Nestahovalo by se to tedy na zprávu jednotlivých členských států. Mm, existují potenciální problémy mezi eh, vztahy, mezi evropskými zákony a národními základy, co se týče eh, postupů, do kterých vstupují jak evropské instituce, tak vnitrostátní instituce. Ale myslím si, že je potřeba tady upozornit na to, a já věřím, že kolegové se mnou budou souhlasit, že toto nařízení by věci nezhoršilo. Ty problémy už dnes existují, možná třeba toto nařízení by je všechny nevyřešilo, ale určitě by je nezhoršilo. Takže já si tedy myslím, že e, toto nařízení, ačkoliv by třeba ty problémy nevyřešilo, by je nezhoršilo. Takže nesmíme tyhle ty věci zaměňovat. A určitě by znamenalo obrovský pokrok v, obr- v oblasti, e, která je relevantní, což jsou administrativní postupy evropských institucí a jejich e, agentur. Toto nařízení by tedy zaplnilo mezeru a zajistilo by, že tam, kde eh, Evropští občané či podniky vstupují do kontaktu s evropskými institucemi, eh, mají eh, zajištěny pojistky, které jejich ekvivalent mají také na vnitrostátní úrovni. Na závěr bych tedy řekl, že věřím, že přijetí tohoto nařízení by pomohlo zajistit o otevřenou, efektivní a nezávislou evropskou administrativu a také by zajistilo Eh, právo na takovouto správnou administrativu. A tím by tedy pomohlo zlepšit legitimitu Evropské unie z pohledu evropských občanů. Děkuji za pozornost. Děkuji, pane profesore, za tento příspěvek. Nyní máme asi 12 až 15 minut na rozpravu. Pan Radě si přeje slovo, prosím. Dáte uvažajení kolegy, bych... Vážený pane předsedo, vážení kolegové, Nejprve bych rád pogratuloval eh, zpravodajce paní Hautale a také dalším kolegům v pracovní skupině, kteří pracovali na textu tohoto návrhu. Věřím, že kodifikování eh, pravidel eh, správních postupů, které platí pro instituce Evropských, eh, eh, Evropské unie a také orgány a agentury, patří k právu na dobrou administrativu. Potřebujeme otevřenou, efektivní administrativu a nezávislou. Takže na jedné straně, pokud přijmeme nějaký soubor společných pravidel, to by vyřešilo stávající mezery v právním systému Evropské unie a určitě by to zlepšilo právní jistotu. Na druhé straně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 také pomohlo zvýšit eh, důvěru v evropské instituce, protože jak občané, tak podniky by věřili, že eh, tyto orgány postupují právně a efektivně. Takže pokud eh, zakotvíme férovost a právní jistotu v těch správných postupech a pokud k tomu všemu dodáme ještě principy proporcionality a otevřenosti, to by jistě zajistilo nezávislost zprávy v jejím každodenním jednání. Já si myslím, že největší výzvou pro evropskou administrativu v jejím každodenním fungování je dosáhnout rovnováhy mezi zájmy eh, soukromých, eh, tedy jednotlivců a také veřejným zájmem. Já věřím, že tento návrh kodifikace toho nařízení by vedl k lepšímu eh, pocitu eh, právní jistoty i u občanů, i vlastně u samotných zaměstnanců Evropské unie, protože by si eh, lépe byli vědomi svých povinností. Já věřím, že v tomto nařízení se nám podaří dosáhnout dobré rovnováhy mezi právo, právní ochranou jednotlivých stran a také rovnoprávností jednotlivých stran procesy eh, v jejich procesních právech. Mě samozřejmě také ale velmi zajímají názory našich hostů na tuto věc. Děkuji. Thank you, Mr. Děkuji. Pan Chrysogonos, prosím. Thank you, Chairman. Uh... Děkuji, pane předsedo. je eh, zřejmé, že zákon pro správní postupy Evropské unie by zvýšil transparentnost ve fungování Unie a jejich agentur. Tento parlament eh, už dlouho usiluje o to, abychom toho dosáhli. A teď vlastně posledním krokem je, je práce této pracovní skupiny. abych také rád pogratulovala paní Hautale za její práci. Ovšem otázka se stáčí na komisi komise už opravdu dlouho eh, se zdráhá předložit nějaký konkrétní návrh, takže já si myslím, že v tuto chvíli bychom se hlavně měli zaměřit dnes odpoledne na rozhovor s panem Timmermansem. Mr. Le Breton. Merci, euh, monsieur le président. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Tento návrh kodifikace, pokud jde o evropské procesní právo je velice zajímavý, ten obsah je nesmírně bohatý. Pan profesor Ziller, můj kolega, jsem nesmírně rád, že je mezi námi, to řekl velice jasně agentury, naše instituce, velice většinou jsou vnímány jako jakési monstrum, pan Diamantopoulos, nám to připomněla. Velice zajímavé je si uvědomit, že některé periferní agendu, eh, agentury v podstatě vlastně ignorují ten právní rámec, který by měli plnit. To znamená, že tento návrh kodifikace je velice důležitý pro ochranu našich občanů, především právo na obranu na obhajobu. No, ovšem obávám se, aby tam nedošlo k, nějaké, k nějakým nedostatkům. Například pan předseda Skuris nám připomněl to, že Evropský soudní dvůr velice čas to aplikuje mm, určitá pravidla, která by měla být aplikována na jiné oblasti. A pokud je o tento návrh kodifikace, já skutečně chci, aby se to aplikovalo na naši administrativu, na naši agentur. To je důležité. Proto si nepřeji, aby by jsme nějak například, aby evropská judikatura najednou začala mm, na interním pravidlům vnucovat nějaké externí evropská pravidla. Já samozřejmě nechci, aby zde došlo k nějakému odklonu od tohoto postupu. Jak víte, mě velice leží na srdci ta národní legislativa. Děkujeme, říká pan předseda. Takže jsme si vyslechli otázku i na pana profesora Skurise. Pane profesore, chtěl byste odpovědět? Děkuji za slovo, pane předsedo. Jestli dovolíte, já bych rád ještě objasnil, že netvrdím, že samozřejmě že bychom nějakým způsobem chtěli národním agenturám, národním orgánům vnucovat eh, jurisprudenci Evropského soudního dvora. Toto není jeho úkolem, toto není ani záměrem souda. Já jsem řekl, že pokud teda zavádíme tento moderní kód, kodex, progresivní, pokud jde o administrativní postupy, tak samozřejmě, že ten problém tam zůstane. Můžeme ho vyřešit, nevyřešíme ho, samozřejmě ten problém tam bude. To znamená, že tam bude několik aktů, které budou implementovány i na národní eh, úrovni národními orgány. To je podle mě normální a je to systém, na základě kterého funguje eh, náš systém a v takové situaci by poté ten problém byl u provádění, to znamená, které právo, já ne, je to spíš taková technická záležitost, pokud tam budou společná pravidla, tak to není problém, že pokud tam nebudou stejná pravidla, řekněme, že tam bude vyšší ochrana eh, na evropské úrovni, která částečně vlastně ehm, částečně aplikuje nebo provádí určitý akt a poté by národní ehm, orgány musely dokončit danou implementaci, která by byla propojena s jinými pravidly na národní úrovni. Já nevím, já to nedokážu úplně zhodnotit. Já samozřejmě neznám osobně všechny, všechny ty prvky na národní úrovni, ale nemůžu vyloučit to, k čemu by mohlo dojít a to, že jsou zde členské státy, které prostě nemají takový administrativní kodex nebo pro prostě ty administrativní postupy. Vy víte, že Francie je až nyní, až nyní, pokud jde o administrativní postupy, přijala danou legislativu. To je dobré, ovšem je to země, vidíte, to je to zakladatelská země Evropské unie, která tak strašně dlouho vlastně neměla žádný kodex této oblasti a to představuje problém. Není to otázka, kterou bychom mohli vyřešit nějakými, nějakým vnucováním, nějakými povinnostmi, to je normální. Ovšem to, co já považuji za nedostatek a v podstatě jsme to věděli od samotného počátku, že zde neexistuje nějaký nějaké propojení mezi kodifikací na národní a evropské úrovni. Zde bychom měli zvažovat možnost spolupráce. Samozřejmě, že v zájmu našich občanů, kteří si zaslouží jednotnou ochranu v tomto ohledu. Děkujeme, říká pan předseda. Ostatní naši hosté, chcete se nějakým způsobem k tomu ještě vyjádřit, prosím? Děkuji, děkuji, pane předsedo. Abych se vrátil k tomuto bodu. Ehm, je tady jeden politický ehm, a také právní prvek, jsou tam technické problémy z právního hlediska, které se mohou objevit a které se již objevují ehm, ve vztazích mezi národním administrativním právem a kodexem a evropským právem. A tyto problémy již tedy e, soud několikrát řešil, takže to je situace. Není to hmm, nic nového, co by bylo vytvořeno přijetím tohoto nařízení. Je pravda, že nařízení, tak jak je navrhováno, s vyloučením aplikace na národní administrativu by nevyřešilo tyto problémy. A já opakuji, tady je to důležité Ehm, politicky by je ani nezhoršil, ty problémy by zůstaly stejné. A zkušenosti ukazují, že problémy je někdy třeba řešit ne všechny najednou, ale krok za krokem. Děkuji. Pan eh, profesor Stiller. Um, Dobře, děkuji. Já jsem profesorem na univerzitě a rád bych řekl, že pokud je o ten článek 258, že by snad mohl umožnit to rozšíření i na národní úrovni. Samozřejmě, že je to argument, který je spochybnitelný, je to velice slabý argument. Vím, že návrh, nebo domnívám se, že tento návrh parlamentu vychází z takového velice solidního základu. Víme, co můžeme udělat, samozřejmě, a nebudeme chtít teda nějakým způsobem zasahovat do kompetencí nebo řešit nějaké problémy. Samozřejmě členské státy mají určité kompetence, my nejsme úplně samozřejmě 100% jistí, jak to tam vypadá. Samozřejmě, že by to vyvolalo určitý politický problém a parlament by byl proti tomuto rozšíření na národní úroveň. Samozřejmě pan profesor Skores má pravdu, my bychom mohli, nebo naopak nemusíme eh, již před počítat s určitým mechanismem koordinace, řekněme v úvodním ustanovení, ovšem to by měla udělat komise. Komise ano, pokud by si přála komise, aby skutečně tam došlo k tomuto určitému skoordinování, tak by komise měla sama navrhnout takový postup. Not... Děkuji. Nevidím um, žádné další uh, přihlášky do diskuze, takže můžeme pokračovat dalším blokem řečníků co se týče perspektivy tedy zainteresovaných aktérů. A já dám slovo paní Garson, která je e, právničkou v BASF. Děkuji, pane předsedo, děkuji, že mi dáte možnost, jak se prezentovat um, průmysl. Já zastupuji BASF, jsem aktivní v chemickém průmyslu. Um, a já chci ukázat tedy, jak vypadá situace z našeho pohledu. Takže prosím, když eh, abyste tedy viděli, jak vidíme situace s administraty. Administrativní eh, principy existuje tady ustanovení ve smlouvě, tady eh, článek 41, charta základních práv, pak máme poměrně značnou judikaturu a máme kodexy, které byly mm, vytvořeny modlivými agenturami, instituty pro administrativní chování, nejsou všem právně závazné a standardy se liší. V podstatě je tedy velmi obtížné pro nás, jako myslový sektor, eh, skutečně vědět, jaká jsou naše administrativní práva. Také konstatujeme, Eh, během posledního desetiletí, že je stále více eh, přímého mm, výkonu evropského práva strany evropských institucí a také evropskými agenturami. Bylo vytvořeno více agentur a také přijato více eh, prováděcích opatření, například přenesené pravomoci. Jeden příklad je ehm, regulace rizika. Moje ventura eh, vlastně se zabývá produkty, které eh, eh, by mohly hrožit zdraví, pokud nebudou řádně používány podle instrukcí, například chemikálie, léčiva, biocidy, kosmetika. Všechny tyto produkty Existují, na všechny tyto produkty existují zodpovědné agentury na evropské úrovni a tyto agentury často mají právo přímo vykonávat, eh, přímo jednat. Naše požadavky tedy jsou, my potřebujeme jasné, transparentní, předvídatelný eh, mm, regulační systém. Transparentní znamená také, že budeme vědět, jaké Eh, na čem je založeno rozhodnut, rozhodování a kdo přispěl k těm rozhodnutím. Potřebujeme eh, komplexní rozhodnutí založené na nejlepších dostupných důkazech a vědeckých poznacích, eh, to dobře odůvodněné i z právního hlediska. Potřebujeme příslušnou analýzu nákladů a výnosů. To znamená, že ty výhody musí odůvodnit náklady, které to nese. A obecně potřebujeme přiměřené rozhodování. Bohužel ne, všechno toto je vždy řádně implementováno. My um, konstatujeme v každodenní praxi, nedostatky a slabiny v tom procesu mm, jsou, jdou na úkor konkurenceschopnosti. Podkopávají naše pobídky investovat a inovovat. A naše inovační rozhodnutí potřebujeme předvídatelný rámec. E, spolehlivé, transparentní právní prostředí, abychom mohli bezpečně plánovat pokud to nebudeme mít, nejenže to oslabí ekonomický rozvoj a růst průmyslu, ale také celé, celé EU. Toto e, je o důvěře, důvěře v regulační systém, který, která vyžaduje obojí jednak kvalitní legislativu a také je stejně tak důležitá řádná implementace těchto pravidel. Abychom všechno toto zajistili, tak co je efektivnější než to, aby všechna administrativní pravidla a principy byly společně sloučeny v jeden, v jeden jediný referenční dokument. Jako uživatelé bychom se na, na to mohli obracet a identifikovat naše práva, což by mm, vedlo i k určité disciplíně, která, kterou často nevidíme v implementaci administrativních postupů. Jako průmysl tedy vítáme kodifikaci, iniciativu kodifikační a návrh, který byl prezentován výborem pro právní záležitosti Obecně k tomuto eh, návrhu nařízení je to dobře strukturováno, je to srozumitelné pro nás. Pořadí těch ustanovení eh, jde ve stejném pořadí jako administrativní postupy, to je logické, to lex generalis aplikace, když jsou tedy specifické, sektorová je specifická pravidla, tak mají přednost. E, nejrelevantnější pravidla a principy dobré administrativy jsou tam také začleněny a bylo již řečeno, že e, litigace, soudní řízení tedy by se dalo očekávat, že se sníží. Naše zkušenosti z e, jurisdikcí, které již mají administrativní právo, <clears throat> i když ne všechny, ale ty, které ho mají, tak litigace tedy jasně ukazuje, vykazuje jasný pokles. A další prvek, který rovněž pomůže snížit eh, litigace, je administrativní revize, která je zavedena v tom návrhu a my máme měně dobré zkušenosti například s, um, s odvolacím orgánem. Pokud to bude na horizontální úrovni, tak to by z dlouhodobého hlediska vedlo k poklesu počtu mm, soudních řízení. Mám několik komentářů tedy k boli působnosti tohoto návrhu. Je tady určitý zmatek, co se týče terminologie. Administrativní akty jsou tam zmíněny, pak jsou tam administrativní aktivity, ehm, ty druhé jsou definovány, administrativní akty bohužel nejsou, i když tam je eh, několik ustanovení v tom návrhu, je poměrně obtížné tedy um, s tím pracovat, když takto základní termín není definován. Bohužel delegované a no, přenesené pravomoci a prováděcí pravomoci jsou vyloučeny, i když i toto jsou opatření, kde administrat- jsou mm, přijímána administrativní rozhodnutí Eh, pod legislativou a my se obáváme, že tento návrh bude mít omezenou aplikaci, pokud nebude platit i pro prováděcí a přenesené pravomosti. Možná to je jenom první krok a eh, existuje naděje. Na druhou stranu eh, administrativní akty obecné mm, působnosti by měly spadat pod tento návrh. Není jasné tedy, co ehm, Mm, tam spadá. Jsem si ale jistá, že ten návrh bude dále projednáván. Na závěr, komise tedy minulý rok eh, spustila balíček lepší regulace. O tom mluvili pan Harden. Lepší, balíček lepší regulace má zajistit transparentnost, jasnost a také důvěru veřejnosti. Co je tedy mm, přirozený doplněk lepší eh, regulace? Je to lepší administrativa. My potřebujeme lepší administrativu. Nejlepší legislativa bude zbytečná, pokud nebude dobře implementována. Takže lepší regulace a lepší administrativa, to je pár, to jde ruku v ruce. Evropské jazykové eh, mm, fórum přišlo s myšlenkou um, dopisu všech um, ehm, česněných aktérů, který by ukázal na potřebu eh, toho, aby široký, ke velké množství aktérů podpořilo to LAP a je to já bych eh, také podpořila a mm, chtěla bych vyzvat všechny občanské společnosti, průmysl, nevládních organizací, aby se připojili k tomuto dopisu, protože je na čase, aby, aby komise přišla s touto iniciativou. Děkuji. No, děkuji mnohokrát za eh, tyto připomínky a nyní eh, dám slovo paní Lynch, která je konfederální tajemnicí eh, Evropské konfederace odborů. Děkuji mnohokrát, pane předsedo, děkuji také celému výboru za pozvání na dnešní slyšení. Děkuji za to, že máme příležitost se tady vyjádřit k tomu původnímu, k tomu návrhu. My zastupujeme tedy pracovníky a odbory a tím zastupujeme přímo 45 milionů odborů, asi z 80 ehm, odborových organizací a deseti eh, konfederací. Tak eh, vlastně tohle je poměrně mm, zároveň jednoduchý a zároveň velmi náročný návrh. Eh, tyhle ty návrhy Eh, totiž neexistují v nějakém váku, ale opravdu eh, potom eh, se budou uplatňovat v reálných konfliktech, ke kterým může dojít nečekaně v celé řadě nejrůznějších agentur, organizací a orgánů. A my jako zástupci pracovníků a odborů se takto snažíme tedy předcházet tomu, co se může stát tak abychom zajistili, že odbory jsou řádně vyslyšeny. Předchozí zprávy tohoto výboru správně poukázaly na to, že Evropská unie vyvinula e, celou sérii správních e, postupů ať už je to v oblasti třeba konkurenční politiky, obchodní politiky, státní pomoci, přístupu k evropským dokumentům a také k evropské, e, evropským zaměstnancům. To všechno samozřejmě ovlivňuje i mm, odbory. Takže co já bych zde na výboru ráda řekla? chci, aby se zajistilo, že práva pracovníků a odborů, eh, že, že na ně se nezapomene ve chvíli, kdy se začne uplatňovat toto nařízení, protože vždycky existuje riziko, že vždycky eh, hovoříme pouze o občanech a podnicích. Ale druhá polovina o podniků jsou vždycky zaměstnanci, pracovníci a odbory. Eh, na ty se občas zapomíná. A mm, proto bychom tedy předložili čtyři návrhy. Bylo by užitečné, kdyby to nařízení zajistilo definici eh, právní osoby a také se do toho nějakým způsobem objevily i eh, konfederace odbory. A my často vnímáme různé bariéry, protože prostě eh, máme nějaké nekorporované ne, struktury a proto se obracíme na ombudsmana, aby uznal právě odbory asociace Eh, navrhujeme eh, tu definici stran, aby byly doplněny tak, aby zahrňovaly i asociace, odborové organizace a ETUC. K tomu se úzce pojí také zájem stran, které chtějí být vyslyšeny. Evropské eh, odbory možná chtějí být vyslyšeny ke konkrétní otázce. A možná, že ty věci, o kterých se hovoří, mají taky mnohem širší dopady, než se na začátku přepokládá. Takže nesmíme také zapomínat konzultovat eh, smlouvy, co se týče otázek sociálních. Bylo by dobré, kdyby nařízení také zapracovalo něco tohleto třeba do recitálu. Eh, také by bylo dobré, kdyby zpráva ještě jasněji eh, poukázala na interakci Eh, pan předseda přerušuje, žádám pana Lebretona, aby nehovořil tak moc hlasitě. Když tak si sudlíte sluchátka. Eh, a konečně by bylo dobré, kdyby tedy zpráva jasně identifikovala eh, interakci se specifickými právy v konkrétních sektorech. Teď myslím konkrétně na práva evropských zaměstnanců, ale také špatné správní postupy, to znamená vlastně eh, chyby, pokud instituce něco neudělá, co udělat měla, nebo pokud to udělá úplně špatně, nebo naopak pokud udělá něco, co neměla. Eh, například eh, příklad v roce 2012, jak podniky, tak odbory uzavřeli dohodu v oblasti zdraví a bezpečnosti při práci pro kadeřníky Eh, podle článku 155 smlouvy my tedy eh, se obracíme na komisi, aby předložila ehm, radě návrh pro implementaci této eh, směrnice, protože dneska už je rok 2016. Tohle to je přeci správní akt. A v podstatě byl vy, vy, vyčleněn z těch návrhů, takže by bylo dobré, kdyby tento výbor by také mohl vysvětlit, proč to nebylo do toho začleněno. A ještě taková všeobecná připomínka. Vyvšimli eh, jsme si, že návrhy pro eh, rektifikaci často vede k nějakým eh, velmi tvrdým dopadům. Zase vždycky záleží na skutkové podstatě věci, protože by to mohlo vést k tomu, že i občané, že to na ně má tvrdý dopad. Takže by bylo dobré tam za, zapojit nějaké pojistky, mít tam třeba nějaké ustanovení, že budeme i nadále chránit eh, zájmy občanů v, této, eh, v tomto smyslu. A ještě jednou tedy děkuji za příležitost eh, hovořit tady na tomto výboru. Děkuji. Thank you very... Děkujeme, říká vám předseda. A nyní zde máme alespoň 15 minut k dispozici pro rozpravu ještě jednou. především teda k příspěvkům dvou našich hostů, které jsme si vyslechli nyní. Zatím nevidím žádnou žádost o slovo, takže pane Le Breton, prosím. Ano, já se omlouvám, já jsem hovořil příliš nahlas, ale velice mě to zajímalo, takže jsem začal už prostě to komentovat. Nesmírně mě paní Garson zaujala. Ona vlastně potvrdila ve svém vystoupení to, že tento návrh je užitečný. Já ano, dobře, to znamená, že od, vaše odvětví to potřebuje, průmysl to potřebuje, dále pokud jde administrativní akty, že tam není dostatečná institua, e, defi, def, definice, dále prováděcí akty, přenesené pravomoci, že tam jsou výjimuty z tohoto textu, že to je pro vás velice špatné. Ovšem já jsem tam nepochopil u paní Lynch ještě jednu část, možná <clears throat> jsme to byli, samozřejmě, že možná se to musela zkrátit, protože jsem měla dostatečně čas k dispozici. Ovšem ten argument, kde tvrdí, že v podstatě chcete, aby tam byla tak, taková ta pojistka, taková ta pojistka, která bude k dispozici, vy jste se o tom zmínila na konci, to znamená, že je tam určitá hmm, určité riziko tohoto návrhu, proč byste potřebovali takovou pojistku nebo takového strážce vlastně? <clears throat> ano, to je v podstatě ten původní můj východní bod, k čemu mohlo dojít jako to následku tohoto návrhu. To rozhodnutí, které se stáhlo, lidé jistě na tom pracovali velice podrobně. Jaká by mohla, k jaké situaci by mohlo dojít? Mohlo by dojít k takové situaci, že občan se domnívá, že má určité právo, že má určité oprávnění k něčemu a najednou, že toto bude staženo, že nebude mít tuto možnost. A právě proto by takový člověk podle mě měl mít možnost pokračovat nebo řekněme alespoň aspoň nějaká pojistka, nějaké, mm, to znamená, a, aby tam nebyl ten dopad až tak tvrdý na toho daného žadatele. Já nevím, a bohužel zatím nemám, bohužel nemám nějaké konkrétnější k tomu informace. Bohužel to bylo mimo mikrofon, říká pan předseda. Takže Chcete, chcete k tomu ještě, eh, nebo možná eh, profesor Seller, který by se k tomu rád. Jestli dovolíte komentář k několika dotazům vlastně, nebo k argumentům, které zde zazněly, to znamená například eh, definice administrativních aktů jako takových. Právníci mezi námi jistě o tom hodně debatovali odborníci, já rovněž jsem se tomu věnoval, pra, pracovní skupina, jistě v pracovní skupině bylo mnoho <clears throat> k tomu dotazu. Akt, administrativní akt, to nepokrývá to stejné, když se podíváme na francouzskou, italskou, španělskou legislativu. A samozřejmě, že občas teda my odborníci říkáme, možná byste to neměli až předefinovat, protože tím pádem vlastně to bude tak rigidní text, který ho poté budou muset aplikovat jednotlivé národní instituce, soudní dvory a tak dále. Čili já, já jsem vnějším od, externím odborníkem a myslím si, že je dobré, že se nesnažíme to nějak definovat detailně, protože definice toho, co to je akt, to prostě neexistuje. V, ve smlouvách my víme, kte, my víme, které konkrétní akty to jsou, ovšem nevíme, co to vlastně ten akt je. A pokud jde o akty prováděcí a přenesené pravomoci, to je rovněž technická záležitost, tak technická jakož i politická, technická. Pokud by byly zahrnuty do tohoto návrhu, tak by to představovalo obrovský problém s právním základem. Byli bychom schopni aplikovat tento článek 298 ehm, společně s eh, článkem 290 291, která jsou nesmírně specifická, čili to je ten technický důvod a politický důvod v podstatě vlastně je to aktivita, která je blízko zákonodárcům samozřejmě, nebo která se jich týká. My jsme samozřejmě, odborníci jsme se tomu věnovali do budoucna, jak to bude vypadat, nějaká kodifikace těchto um, procedur by asi měla nastat do budoucna. A pokud jde o tu možnost stažení, já se nebudu hovořit o té rektifikaci nebo administrativní aktech, nebudu to nějak vysvětlovat. Pan pr- předseda Skoris mě snad podpoří v mém názoru, Eh, je to záležitost nesmírně komplikovaná. My se snažíme tím návrhem nějakým způsobem kodifikovat relativně jednoduše jurisprudenci, která je obrovská, rozsáhlá, komplikovaná a osobně si myslím, že je zde určitá záruka, kterou požaduje paní Lynch, je zde určitá ochrana legitimní eh, zájmy musí být vzaty v potaz. Samozřejmě, že poté si můžeme položit otázku, jakmile bude předložen takový text, možná bychom měli ještě doplnit, něco tam předat nebo to upřesnit. Definice jednotlivých stran, no to si dovedete představit, že je tématem dlouhých diskuzí rovněž. Ta odpovědnost, já jsem externí odborník, poradce, mohu říct si, víte, nejlepší bylo mít nějakou jednoduchou eh, definici, protože to, co pokrývá soukromé a právnické osoby, to podle mě vlastně pokrývá i, i odbory. Já například bych využil jurisprudenci Evropské mm, eh, unie, tam skutečně vlastně by se mohly pokryt všechny tyto prvky, všechny tyto subjekty, to by neměl být problém, ale je zde mnoho otázek, to máte pravdu. Pokud bychom chtěli mít takový text, který je jednoduchý, řekněme, a krátký, tak samozřejmě, že to znamená obětovat tomu určitá kritéria, která se tam nevejdou. Děkuji, pane předsedo, děkujeme. Pan profesor Skuris já, víte, nebudu no, o té, o té záležitosti zde hovořit, i přesto, že je to nesmírně důležité, protože administrativní akty, pan Zeller to eh, vysvětlil, to, my to vlastně nemáme popsáno ve smlouvě a zároveň je otázka toho, zda by bylo vhodné či nevhodné to do tohoto eh, administrativního postu vstupu zahrnout něco, co ve smlouvách vlastně samotných neexistuje. A z tohoto důvodu by to znamenalo určité obtíže. Ta skutečná definice toho, o co jde v rámci administrativních aktů. Samozřejmě, že zde máme i národní ehm, právní systémy, proto samozřejmě je zde důležitá otázka, o které jsme se hovořili vztahu mezi Mm, jednotlivými úrovněmi, o tom se, jsme se zde zmínili. Administrativní akt, individuální, může to být individuální akt, normativní akt, může to být eh, akt, který má úplně jiný charakter, může to být prostě pouze nějaké administrativní rozhodnutí a to musí být eh, velice dobře definováno. Ovšem, pokud bychom to chtěli udělat vyčerpávajícím způsobem, exhaustivně, <clears throat> tak by pravděpodobně zde byla, bylo riziko toho, že různé formy rozhodnutí či aktu, že jsme o ně přišli, které by tam měly být naopak, takže možná je dobré se sice o tom zmínit, ale pokud jde o podrobnou definici, ponechat to na praxi justiční a jurisprudenci, protože pokud bychom to tam měli uh, skutečně zakotvenou, tak bychom možná to měli až příliš rozsáhlou um, charakteru. Byly by tam akty, které například by tam neměly spadat a neměly by spadat pod tu administrativní proceduru či postup, nebo naopak bychom um, tam vyloučili z toho určité formy aktivit, které by měly být součástí tohoto systému. Takže spíš si myslím, že bychom měli zůstat v takové té vágní etapě. A procedura, ta, regl, nebo ta procedura, eh, která by nařizovala nějakým způsobem eh, tou aplikaci, ta by tam neměla v tom návrhu toho systému existovat pokud jde o delegované eh, akty a teda akty v přenesené pravomoci, které jsou založeny na článku 298 smlouvy. Děkujeme, říká pan předseda. Ještě se někdo hlásí do diskuze? Prosím, samozřejmě, jestli se k tomu chcete. Ano, jestli dovolíte, ráda. Já. Hmm, reakce k tomu, co bylo řečeno, definice administrativních aktů, já to chápu. Ovšem, když tvrdíte, že bychom to měli ponechat na soudech, my to nechceme, my nechceme, my, aby to tak bylo, my chceme, aby v tomto návrhu byla jasná ustanovení a definice administrativních aktů by právě, si myslíme, mohla pomoci. Já rovněž nesouhlasím s tím, že je zde nějaké riziko toho, že něco z toho vypadne, bude mm, vyškrtnuto, vyloučeno, protože, teda pokud jsem to správně pochopila, například eh, ty obecné akty jsou zahrnuty do eh, tohoto návrhu a zároveň se máme nařízení eh, Arhuské konvence, kde jsou administrativní akty definovány v rámci EU práva. To znamená, že mm, ve smlouvě to sice není, ale v nařízeních tato definice je a my prostě chceme, aby to bylo co možná nej přehlednější pro uživatele, pro společnosti, pro nás, pro jednotlivá odvětví průmyslu. abychom věděli, na čem jsme a jaká jsou naše práva. Zároveň by to mělo zahrnovat eh, akty přenesené pravomoci a prováděcí akty, protože to je forma administra, to se týká administrativních rozsudků. Děkuji. Děkujeme, říká pan předseda. Nevidím žádné další přihlášené, nebo ještě, mm, pane kolego. Děkuji, pane předsedo, jen stručně k té definici správního aktu. Já si myslím, že by stálo za to zvážit možné výhody eh, při přístupu krok za krotem. Ono je pravda, jak už tady bylo řečeno, že eh, už existuje definice podle té úmluvy OHN, ale to je specializovaná oblast. Pokud by to nařízení bylo přijato s definicí eh, správních aktivit a nikoli aktů, tak potom vlastně by šlo o to, že tam se to nedostane v první instanci k soudu, aby eh, předložil seznam toho, co je administrativní akt. Nejprve by přišlo k diskusi mezi zainteresovanými stranami a příslušným orgánem eh, či eh, agenturou EU, takže by tam zřejmě byly nějaké rozhovory, rozpravy a vyjasnění. A potom v pozdější fázi si myslím, že by bylo možné, tedy, že, že by došlo k nějakému sekund, tady vlastně hovoříme tady o sekundární legislativě, a tady by bylo možné to modifikovat, zlepšit, dodat eh, takovou tu definici, pokud bychom ji eh, po, považovali za nutnou. Takže pokud se teď snažíme vyřešit všechny problémy, které mohou vzniknout při uplatňování toho nařízení, eh, to sebou nese riziko, že se snažíme dělat toho příliš naraz. Taková by byla rada z mé strany. Já bych eh, pouze rád podpořil to, co říkal pan Harden. Chci říci, že se na to musíme dívat z dlouhodobějšího hlediska. Co se týče těch in- iniciativ, tam jsme vlastně tedy identifikovali mezeru a tento konkrétní návrh se ji snaží eh, zaplnit. tedy na poli správních postupů Evropské unie. Já bych jenom eh, upozornil na to, že někdy dobře míněné snahy jít mnohem dále mohou také vést k tomu, že se ty věci mohou otočit zpátky. My se prostě musíme podívat na to, co je proveditelné ve stávající situaci a musíme mít na paměti, že někdy eh, příliš eh, dobrého je prostě příliš. A my se tady prostě snažíme navrhnout nějaký návrh, který by byl eh, vyvážený, tady už byly nastíněny různé potíže, tím, když chceme překračovat nějaký tento první rámec když chceme předkládat nějaké opravdu komplexní definice. Takže ten přístup krok za krokem by znamenal, že pokud bychom to tedy přijali, pak by se to odzkoušelo, eh, tam by se potom identifikovala slabá místa a to by se napravilo. Takže já bych opravdu varoval před tím, že bychom se teď snažili předvídat všechno, protože prostě v realitě to nikdy není možné. I já vám děkuji, pane Edimadorosi. Nikdo jiný už se nehlásí. Takže můžeme přejít ke třetímu bloku a já dávám slovo paní Beate Kminde, která zde zastupuje úřad Evropského ombudsmana. Prosím. Thank you, Mr. Chairman. Thanks. Děkuji, pane m- mm, m- předsedo, děkuji, paní zpravodajce, vážení členové výboru Juli. Chci poděkovat za pozvání a za možnost se s vámi um, sejít a uh, řešit toto zajímavé téma. Co tady ode mě očekáváte? To byla moje otázka. Eh, mým kolegů, když jsem začala pracovat e před 20 lety. Co tedy o mě, o mě oček, eh, otázku, co ode mě očekáváte, položilo celá řada nových kolegů od té doby, co přišli do mého týmu. Samozřejmě jsou odpovědi i bez tohoto zákona, tady eh, služební řád, etická mm, pravidla, ale bylo by mnohem jasnější a jednodušší, kdyby existovalo evropské správní právo. 63 institucí, um, agentur, orgánů v EU a ty mají tisíce zaměstnanců. A ty by přesně věděli, co se pře od nich očekává a nemuseli by hledat eh, v, v kodexe chování, v jednacích řádech a podobně. Měli by rámec, podle kterého by se mohli orientovat. A, co je nejdůležitější, občané by věděli, co mohou očekávat od administrativy EU. První ombudsman a druhý ombudsman, který je mezi námi, již ve zvláštní zprávě z Dubna ehm, doporučil vydání takového zákona ve formě nařízení. Evropský parlament, nestalo eh, se to, Evropský parlament to schválil s určitými pozměňovacími návrhy eh, ombudsmanův kodex dobré, Evropský kodex dobré mm, administrativní praxe. Ombudsmanův kodex je referenční dokument pro mnoho evropských občanů, kteří jsou v kontaktu s evropskými institucemi a také se stal referenčním dokumentem pro mnoho pravidel kontaktů 63 institucí, orgánů a kanceláří. Představuje eh, to již kodifikaci ve prospěch všech evropských občanů stávajících principů evropského administrativního práva a dobré administrativní praxe. Když um, byl tento kodex navržen, už byly kodifikovány stávající principy, tak ombudsman se inspiroval eh, judikator evropských soudů a Evropského soudu pro lidská práva. Kodex byl dále založen na některých nejlepší, nejlepší praxi, která existuje v členských zemích. Neměli bychom zapomenout, že existuje více než 20 členských zemí, které mají právo na administrativní postupy pro své um, úředníky. Takže to již neexistuje. Ombudsman řešil něko, mnoho mm, případů vyšetřování v minulosti, které e, zdůraznily potřebu jednoho systému pravidel standardu administrativy. Takže jaké, jaký je ten benchmark, co můžou oček, občané očekávat, když um, jsou v kontaktu s evropskými institucemi? Například mnoho dopisů, které sděluje negativní rozdělení, rozhodnutí občanům v případě kontraktů, veřejných zakázek nebo uh, konkurzu EPSO, nyní musí indikovat, jaké jsou možné opravné prostředky, včetně možnosti obrátit se na ombudsmana. Uh, Kodex a navrhovaný návrh e, nařízení jasně říkají, že toto by měla mít standardní praxe pro celou evropskou administrativu. Ombudsman um, vyzval několik institucí, včetně Evropské investiční banky a Frontexu, aby vytvořili mechanismus stížností. Návrh um, správního práva zdůrazňuje, že administrativní revize by vždy měla být možná. Lhůty pro Eh, odpověď, korespondence od občanů by měly být stejné. Nezávisle na tom, jaký, jaká evropská instituce nebo agentura eh, to se obracíte. Tentokrát v, to, mm, v současnosti tomu tak není. Takže děkuji za vynikající práci na pracovní skupině pro eh, správní právo. Nyní máme před sebou návrh nařízení, které poskytuje dobrý základ návrhu nařízení Evropské komise. Myslím, že to odpovídá strategii lepší regulace Junkrovy komise z května 2015. Jednotné administrativní právo EU by při absenci specifických pravidel stanovilo jednotná pravidla pro všechny instituce a e, splnila by cíle opatření komise lepší regulace, jmenovitě zjednodušení kodifikace a přístupnost evropského práva. Toto jsou dobré cíle a myslím, že si zaslouží podporu. Kromě toho, eh, jako Evropský kodex dobrého administrativního chování, Evropské administrativní právo by se stalo skutečným nástrojem eh, posílení evropských občanů. Jaké jsou naše zkušenosti? Každý rok vyšetřuje zhruba 400 šetření údajné špatné eh, administrativní praxe evropské administrativy. Toto jsou tvrzení, které mm, se týkají eh, neexistence odpovědi, eh, ne, eh, nezahájení řízení porušení spolu, nedostatek transparentnosti, odmítnutí přístupu k informaci a nebo nepřijetí odůvodněného spravedlivého rozhodnutí. Při šetření těchto tvrzení sleduje, se řídíme legislativou, judikatorou a kodexem dobré administrativní praxe. Když mluvíme o legislativě, tak to samozřejmě sektorová legislativa. Avšak současná situace nám dává poměrně hodně prostoru v tom, jak posuzovat jednotlivé situace. S tím jsme poměrně um, spokojení. Současně si myslíme, že je prostor pro zlepšení. Myslíme si, že občané by měli dostat jasnější práva, větší právní jistotu. Občan nemůže a neměl by eh, muset znát složitá právo, aby mohl posoudit, zda eh, konkrétní administrativní akt, který se ho týká, je správný. A občan by neměl eh, být nucen se na nás obracet. Takže jaké jsou vazby na jinou legislativu? Chci zdůraznit, že již existuje zásada jednotných pravidel pro vertikální administrativní vztahy mezi zaměstnanci a administrativou hierarchii. Toto pravidlo jmenovitě jednat eh, služební řád EU je stejný pro všechny evropské instituce, orgány, agentury a také byl přijat ve formě nařízení. Eh, proto není důvod, proč by podobně neměl existovat jednotný systém pravidel platící pro horizontální administrativní vztahy, to jest mezi zaměstnanci všech evropských institucí a evropskými občany. Článek 41 Charty základních práv, které garantuje právo na dobrou administrativu, eh, dává eh, silný právní základ společně s článkem 228 TFEU, podle kterého instituce musí podporovat otevřenou, efektivní, nezávislou administrativu. V tomto ohledu um, konstatuji, že další základní práva garantované v chartě jako ochrana osobních dat, právo na přístup k dokumentu, byly dávno eh, rozpracovány v konkrétních nařízení. Když tato nařízení mají specifičtější právní základ v TFEU, není důvod, proč by právo na dobrou administrativu nemělo být dále um, rozvíjeno v podrobném nařízení. Nutnost um, jednotného evropského administrativního práva Eh, je důležité vzhledem k vysokému počtu agentur, které byly vytvořeny v posledních letech a stále jsou vytvářeny. Většina těchto agentur musí budovat svoji administrativní praxi od začátku, proto je velmi důležité, aby administrativa management těchto agentur měli k dispozici vedle sektorově specifických pravidel také adekvátní pravidla pro administrativní vztahy s občany. Ombudsman vítá, že navrhované nařízení mm, je relativně krátké. Také má smysl, že návrh mm, nařízení mm, je navržen jako lex generalis, totiž stanoví obecná, všeobecná pravidla, které budou platit, pokud nebudou existovat specifická sektory specifická administrativní postupy. Obecně eh, ombudsman soudí, že právo by se mělo zaměřovat na hlavní principy dobrého administrativního chování a neobsahovat ustanovení, která by byly příliš technické a preskriptivní. V tomto z um, tohoto hlediska některé principy uh, z kodexu myslního chování chybí, jako je nediskriminace, nezneužívání pravomotostí, spravedlnost, legitimní očekávání. Když však argumentujeme ve prospěch mm, právního rámce pro administrativní mm, postupy, tak mm, jedno varování. Vidíme, že se riziko, že se právo stane e, takovým nejmenším společným jmenovatelem administrativního chování. V tom případě by bylo pro ombudsmana obtížné e, prosazovat neustále zlepšování a lepší úroveň dobré zprávy, kterou by legislativní orgán předpokládal. To by bylo nešťastné a bylo by to proti duchu toho, co usilujeme. Takže tady risk, eh, kdyby riziko, eh, jak tedy, jaké politické hledisko zaujmout. Eh, konečná verze bude muset být napsána tak, aby byla snadno srozumitelná pro běžného občana. Z tohoto hlediska náš kodex je dobrým precedentem. Kodex dobré administrativní praxe je krátký, byl navržen jednoduchým eh, jasným jazykem. Mnoho stěžovatelů, což nejsou často právníci, se odvolávají na články kodexu, aby Eh, se bránili před evropskou eh, administrativou u ombudsmana. Podobně úspěch podobného administrativního mm, správního práva bude záviset na tom, zda evropští občané budou efektivně moci se o to nařízení opřít při jejich stycích s evropskou administrativou. Takže ta eh, hlavní je, mělo by to zůstat jednoduché. Na závěr, Ombudsman bude nadále posuzovat Eh, stížnosti, které budou předloženy na základě stávajících principů dobré administrativní praxe, byla definována v judikatuře a zakotvená v Evropském kodexu dobré administrativní praxe. Jinými slovy, v případě, že Evropské správní právo bude přijato legislativním orgánem, tak by mělo umožňovat neustále zlepšování a ta, nemělo by se stát jakousi, eh, jakousi, jakýmsi omezením. Svěrací kazajkou. Děkuji vám za pozornost. Now. Já vám děkuji. A nyní má slovo pan Hubert Legál, generální ředitel právní služby rady, prosím. Sir, you have the floor. Dear Mr. Chairman, uh, distinguished member. Vážený pane předsedo, view of the institutions I advise uh, European Council and Council on the subject. Eh, samozřejmě toto je eh, velmi důležité téma já jsem zde se dvou eh, důvodů. Za prvé, eh, naší společné práci byl předložen skvělý rámec v rámci meziinstitucionální eh, dohody, kde vlastně máme příležitost znovu se podívat na určité otázky, které zatím byly nedovyřešeny a teď vlastně k tomu můžeme přistupovat s otevřenou myslí já tedy říkám ne návrhům z této strany, aniž se podíváme na konkrétní detaily pozitivně. Kromě toho, já pocházím eh, vlastně také z eh, právní oblasti, která se věnuje správnímu právu, takže mě opravdu leží na to, eh, na dobrém fungování zprávy. Věnoval jsem se tomu tedy už ve Francii. Takže v zásadě nemám nic proti dobrým ustanovením, které budou podléhat justiční kontrole. Takže já eh, tady budu tedy postupovat eh, v přátelském duchu. Eh, pouze vám tady předložím takovou koncepční otázku. V podstatě už je to otázka, kterou tady eh, řík, eh, jak si zakázal profesor Ziller. Ale pro mě je hrozně těžké tuhle tu otázku nepoložit, protože tady jde opravdu o rozsah toho nástroje, eh, o, který, o kterém musíme hovořit v tom vyjednávacím procesu. Co přesně myslíme, když hovoříme o správních postupech, na něž by se to vztahovalo, tohleto nařízení. Já jsem si četl články 2 a 4 návrhu ale moc mi nepomohly. Když tam stojí, že správní činnosti, eh, které eh, se provádí na evropských, eh, na evropských institucích pro implementaci evropského zákona. A ono je to v podstatě to tež. Tam jsou také samozřejmě administrativní akty. Ono to v podstatě není ten problém té tautologie, ale v podstatě to, že ten koncept jakoby stojí osamoceně, jako kdyby existovala nějaká správní sféra, která by měla autonomní status v zákoně. Jak nám říkají smlouvy, zpráva má dvojí význam. Je to aktivita jednak, kterou můžeme tedy přiřadit jakousi kvalitu, a také samozřejmě práva, jak to popisuje článek 41 charty. Ovšem je to ale také soubor schopností a zdrojů, které jsou nějak zorganizovány a které jsou k dispozici úřadům stanoveným e, smlouvami a sekundární legislativou, aby pomáhali při plnění jejich úkolů. To by tedy vlastně mohl být účel článku 298 e, eh, eh, smlouvy. Takže tady je funkční smysl a organický smysl. Takže jednak tam máme ty činnosti a potom skupinu eh, mužů a žen. A teď se tedy konečně dostávám k eh, tomu, co chci říci. Je důležité dopředu si stanovit, kde ten správní zákon bude, kde to správní právo bude se uplatňovat na instituce či orgány, a případy, kdy se to netýká natolik institucí jako takových, ale jejich podpůrné byrokracie, kterou mají ve svých institucích. Například, když zmiňujeme eh, návrhy článku 5 a 6, zavedení eh, správního řízení ze strany samotné zprávy. Tady není jedno, zda to právo iniciativy eh, spadá pouze na tu instituci, a nebo také zahrnuje byrokraty, ať už jsou to třeba delegace. Já jsem třeba jedním takovým byrokratem, takže tady bych mohl mít třeba námitku. E, samozřejmě máme také případové právo, že instituce samy musí vykonávat úkoly, její, již jim ukládají smlouvy. A to, co jim smlouva neukládá, z toho by se měli e, stranit. A Měli by to samozřejmě eh, eh, předávat dále, tak jak je to v článcích 4 eh, a 5 smlouvy. Potom samozřejmě máme také sekundární právo, které to může definovat lépe. Ale mm, v případě, kdy proto je právní základna. A potom jsou také úkoly členských států, potom máme samozřejmě například jurisprudenci takzvaně Bangladeš. A je to tedy čistě interní organizační záležitost nebo management, který vlastně může probíhat i bez jasné právní základny. Vlastně nikdy ta všeobecná kapacita eh, eh, provádět implementace nějak implicitně byla přijata ze strany eh, navrhovatelů smluv. A to vlastně nad rámec těch vymezení činností EU. A to už nezmiňuji vlastně nějaké možné uh, Eh, narušení principu subsidiarity. Takže jakýsi pojem správního aktu všeobecného rozsahu, tam máme vlastně kapitolu 6 eh, návrhu a to já zamítám hned dopředu, protože to je jakoby nekompatibilní s politickou a demokratickou legitimitou a možná také se samotnou jurisprudencí. Tam v podstatě se eh, navrhuje, že kromě E, e, nekom, kromě kompetentního úřadu můžeme mít i nekompetentní úřad. Vlastně i když si představíme separátní byrokratické struktury, které žijí samotným životem, sve, e, platí pro ně si jejich vlastní pravidla a teoreticky si říkají kompetentní úřady, tak samozřejmě tam přeci jenom zákon je důležitější než postupy já si přeci jenom je, tady ale nejsem tohleto věcí jistý. Pokud ta pravidla řídí administrativní praxi, tak samozřejmě musí platit i pro samotné úřady, které jsou zodpovědné za celý proces a za e, chování. A tady vlastně nejde jenom o nějaké chování e, podřízených e, v izolaci. Například článek 18 návrhu se věnuje formě aktu a tam stojí, administrativní akty budou podepsány kompetentním úřadem příslušným úřadem. Takže to samozřejmě musí, ale tím se stávají institucionálními akty a nikoli správními akty. A proto je dobrý důvod. A to je efektivita administrativy, protože pokud nemáme e, soudní přeskum, nemáme žádný povinný, e, povinné vinu, vymáhání a tak samozřejmě potom občané nemají žádné právo. Takže soudní sankce Někteří z vás na mě můžete pohlížet eh, skepticky, ale já ty soudní sankce považuji za klíčové eh, soudce Unie může přijmout případ pouze pokud eh, se tedy vztahuje na nějaký akt nebo neschopnost jednat podle zákona. Takže tady jde o ten samotný akt, nikoli, nikoli ten proces. Tady je pouze výjimka eh, nějakých kompensačních kroků. Eh, takže to, co má soudní přeskum, to jsou všechny akty, které mají právní dopad. A pokud ten správní akt vůbec nějak existuje, nějak legitimně, což já pochybuju, pokud má takový dopad, tak by to podléhalo tomu přeskumu. Eh, protože ty vlastně přijímají kompetentní i příslušné úřady a nikoli samotná administrativa, tak abych tady vlastně rozlišil eh, to, eh, na čem spočívá článek 4. Takže tady je vysoké riziko, že ty pravidla by platily pouze pro postupy, které provádějí správní služby, které jsou odlišené od příslušných orgánů a tady by vlastně neexistoval přístup k plné soudní kontrole a tudíž by to bylo neefektivní a neplatné. A já tedy si ne, ne, nevidím velký důvod, proč bychom tady měli definovat nějaký autonomní režim správní činností, které by byly úplně oddělené od politických kroků či dokonce soudních kroků. To by byl tedy proces, který by uh, uh, platil nějak všeobecně, to by bylo těžší, ale s tím já sympatizuji protože to samozřejmě slouží svému účelu, ale samozřejmě to musí eh, platit pro dané instituce ve výkonu zaměstnanců jejich eh, ústavních eh, povinností. Tady, když si představíme nějakou fikci jednotlivého orgánu, který by vlastně všechno poskytoval nějak autonomně všem institucím, to si myslím, že je úplně nerealistické a vůbec to nenapomáhá občanům, jejichž údajná práva tady se snažíme chránit. Já tedy předpokládám, že někteří eh, eh, na to zareagují, že eh, administrativa Unie tady předpokládá článek 298, že to není žádná fikce, že tady je právní základ pro konkrétní kroky, jako právě například tenhle ten návrh, který máme před sebou. Ale ten článek 288 musíme číst opravdu opatrně protože tady se odkazuje na evropskou administrativu. Nehovoří se tady vůbec o slovu Unie. Takže um, bychom to mohli číst, že to do toho zapracováváme nějaké segmenty vnitrostátní právní služby, která funguje pod evropskými zákony. A toho je hodně. A je to mnohem početnější, co se týče zdrojů, než všechny evropské orgány, eh, které jsou v Bruselu to, že ten návrh vlastně vylučuje z rozsahu vnitrostátní orgány, to vlastně indikuje, že tenhle ten přístup se považuje za e, možný, tedy z pohledu právní Eh, analýzy nikoli třeba z pohledu politické proveditelnosti. Ta výběr slov eh, článku 298 my napovídá, že tady nehovoříme o fyzické realitě, ale o nějakém konceptu. Že nehovoříme o organizaci materiální, hmotné, ale o prostředcích a metodách a kvalitách. To znamená, jde tady o nezávislou, efektivní zprávu, než nějakou strukturu a formu. Samozřejmě ta ambivalentnost tam určitě existuje a já vás ujišťuji, že já tedy moc tady eh, zase tolik eh, nerozlišuji mezi eh, evropským a unijním v tom znění článku. Takže ten článek 298 bychom mohli považovat za možný, možnou právní základnu. Ale zatím tam ještě jsme se nedostali. Zatím hovoříme pouze o tomto návrhu, o určitém společném povinnostním rámci, který bude identicky aplikován na zaměstnance evropských institucí, některé jejich úkoly, stávající strukturu, která ovšem nebude teda změněna. Myslím si, že je to dobrý záměr a jeho snahou je zajistit určitou konzistentnost, předvydatelnost, jednoduchý přístup. Ovšem, nyní se dostáváme k otázce rozsahu pokrytí. Když eh, se připravoval tento dokument, tak pravděpodobně chtěli pokrýt dvě oblasti. Jednak specifická procedurální pravidla eh, by z toho byla vymuta, to znamená například pokud jde, tam by v podstatě byla pouze podmínka eh, stejné interpretace. A dále to byla povinnost jednotlivých justičních institucí, které budou reagovat v rámci svých pravomocí. To znamená, že nebudeme reagovat pouze na právní omezení, ale v podstatě to bude znamenat určitou politickou volbu, která by měla zjednodušit akceptaci tohoto návrhu, který asi by nebyl akceptován, pokud by to mělo ten dopad eh, propojení eh, politických eh, orgánů a harmonizoval určité konkrétní ustanovení v těchto jednotlivých národních legislativách. Ovšem toto omezení možná v podstatě vlastně podle mě, když nebude odůvodněno, tak v podstatě vlastně zde nebudeme moci vytvořit takový organický koncept, pokud jde o procedurální akty. Já si myslím, že v podstatě to je chybný návrh, je to takové zmatečné. Mně nevadí evropská administrativa, která se bude využívat pro vytvoření nového organizačního modelu, ovšem toto asi nebylo záměrem. Mně nevadí, kdyby administrativa byla definována, aniž bychom změnili ty stávající struktury jako sadu určitých podpůrných um, úkolů, kterými by se zabývali jednotliví úředníci. Ovšem nesmí to být vlastní postupy, nesmí to vést k přijetí aktu správního hlediska. V podstatě jsou to pouze podpůrné mechanismy pro orgány. Přesně v, č- v souladu s článkem 298. Ty postupy nemohou vyloučit rozhodné e, etapy, kdy získávají právní sílu a kdy vlastně nejsou pouze administrativního charakteru. Když vycházíme například e, z, e, z francouzského administrativního práva, které pokrývá veškeré akty, e, administrativní akty těchto orgánů. Administration znamená vlastně zpráva ve francouzštině. 298 představuje určitou sekci těchto aktivit a znamená to vlastně kontrola podpůrných aktivit i když teda samozřejmě bychom to měli nezávisle ohodnotit, ovšem toto by nemělo být nahlíženo jakožto na organicky oddělenou oblast aktivit jednotlivých institucí nebo um, orgánů. To, co připravuji nebo implementuji. Samozřejmě, že právní akty Evropské unie, jejich přijímání eh, ne, nesprávnými nebo ne, nekompetentními úředníky by mohlo být opravdu považováno za téměř státní převrát. Ovšem já skutečně doufám, že komise bude postupovat velice opatrně v tomto ohledu. Tento přístup není realistický, ovšem samozřejmě implementace práva zahrnuje zaměstnance instituci, který nejsou neustále kontrolováni těmi, kteří vykonávají politickou kontrolu. Ovšem to samozřejmě musí zahrnovat i dobrou administrativní, administrativní postupy, to se musí respektovat. Ovšem, nesmí tam být reference k administrat- eh, o administrativních postupech a administrativních aktech, protože jinak skutečně já bych si měl obrovský problém. V tomto návrhu to tam takto je stanoveno. Pokud je o možnost aplikovat to na aktivity všech institucích, to znamená přijímání opatření, implementace evropské legislativy, samozřejmě, že to bude zahrnovat eh, částečně i evropské úředníky, můžeme se ptát, co tam všechno spadá do této oblasti a co by mělo být dočasně nebo dlouhodobě vyloučeno z, eh, mm, z, z rozsahu důležit, aplikace. Je důležité si uvědomit, čeho chceme dosáhnout a jakým způsobem tento nástroj bude vytvořen. Když budeme mít úžasná pravidla a všem nebudeme mít jasný přehled o tom, jak to bude aplikováno, tak v podstatě vlastně mm, se tím to může být zajímavé pro mm, nějaké učence nebo odborníky. Ovšem, pokud chceme, aby to fungovalo pro instituce a pro soukromé osoby, tak to musí být spojeno i s určitým hodnocením konkrétní studie stávajících sektorových eh, pravidel, správných postupů. Pouze poté budeme schopni zajistit zjednodušení, objasnění, transparentnost celé záležitosti a eh, ideálně by bylo kodifikovat tuto legislativu a judikaturu. To neznamená začít na zelené louce. To by bylo dobré pro nějakého mladého romantického básníka, ovšem mladý Eh, romantik by asi se tím moc neinspiroval. Dobré by bylo podívat se na stávající požadavky. Víme, že zatím je hodně práce, vyjednávání, hodně interpretace. Pokud k tomu eh, přidáme nová pravidla, vytvoříme vlastně právní nejistotu, pokud jde o eh, ten to rozsah působnosti. Ovšem na to bychom se měli podívat v rámci analýzy dopadu to já samozřejmě ráda tomu nebude bránit. Implementace legislativy v EU je primárně záležitostí pro členské státy v současné době. Pokud je tam explicitní cíl stanoven, tak samozřejmě komise rovněž hraje v tomto ohledu důležitou roli, ale i rada. Rada na rádu se občas zapomíná, 24, 26 smlouvy o Evropské unii o tom hovoří jasně a i v ostatních odůvodněných případech 291 odstavec 2 smlouvy o fungování EU. Já nejsem právník, nebudu hovořit o politické akceptovatelnosti tohoto nového úhlu kontroly aktivit, které statisticky by měla vykonávat pouze komise, pokud omezíme naše pohledy pouze na evropské instituce. Pokud nepokryjeme veškeré akty, které se, který se to týká, tak si myslím, že bychom, ne, takže bychom v podstatě ne, mm, neměli začít takovým těmi jednotlivými případy ekonomických hráčů, občanů mm, a tak dále. Já si myslím, že kdybychom se podívali na ty jednotlivé případy, tak by to zlegitimizovalo na, na to, to úsilí a zároveň by to znamenalo lepší zvážení i právní eh, revize definic toho, jak eh, postupovat v překrývajících se vzájemných požadavcích. Dále je to záležitost nákladu, která podle mě je opravdu přehnaná v tomto dokumentu. Hovoří se, že ty náklady tam skutečně, že jsou eh, nějakou mm, nejdůležitou záležitostí, to skutečně tomu tak není. Nyní si myslím, že toto je v podstatě takový dokument pro Um, komisi na základě článku 225. Parlament měl požádat komisi, aby přišla s návrhem a samozřejmě, že tato žádost může být při, um, podpořena i návrhem, kde budou určité um, silné body, slabá místa zmíněná. Všem komise se může rozhodnout na základě ústavní diskrece, zda bude jedna či nebude jedna, na základě meritu daného návrhu předpokladu na úspěch a samozřejmě i nějaké měření eh, benefitu a nákladu. A poté, až hm, přijde na řadu rada, nebudeme se nějak samozřejmě negativně orientovat, pokud jde o naše právní hledisko. Na to se můžete spolehnout. Děkuji vám za pozornost. Thank you very much for your contribution. Děkuji za váš příspěvek. Předpokládám, že ta diskuse bude poměrně zajímavá. Ale ještě předtím bych chtěl dát slovo paní Paraskevy Myšu, eh, eh, náměstkyně generálního tajemníka komise. Mm, děkuji. Eh, pokaždé, když při těch málo příležitost, kdy jsem měla možnost tady promluvit a vyjádřit se po vyslechnutí názoru rady, tak chci začít tedy tím, že vám poděkuji. Vám Chci poděkovat parlamentu, paní Hautala a chci připomenout, že jsem začala diskutovat tento projekt s panem Berlinglem, který je jeden z, jeden z, jeden z inspirací um, za minulého parlamentu, kterého si myslím všichni uh, pamatujeme. Já zastupuji komisi eh, můj eh, místo předseda mm, nemohl, nemohl přijít, ale jako poslední řečník myslím, ří, mohu říci, že otázka eh, správního práva Evropské unie je vysoce zajímavá, velice důležitá, ve, však velice složitá a potřebuje velice pečlivé posouzení. Já vás mohu ujistit, že komise velice uh, úzce s velkým zájmem tento projekt sleduje. A my jsme, my známe ten návrh, hm, jsme ho studovali a uh, samozřejmě se Mm, podrobně budeme zabývat vašimi nápady, které jsme tady vyslechli. Také plně sdílíme cíle, že potřebujeme evropskou administrativu, která bude otevřená, nezávislá, efektivní. Potřebujeme jasný, transparentní, eh, předvídatelný rámec aby eh, občané měli důvěru. A všechno toto, všechny tyto principy jsou eh, také povinnostmi vyplývajících ze smlouvy, ale nejen to, jsou to také morální povinnosti. My všichni se k ním hlásíme. Ale jak vypadá tedy naše, jak naše současné úvahy? Jak bylo řečeno, komise konkrétně, ale také další instituce řekla, že eh, horizontální sektorová pravidla eh, řídí její administrativní chování. A to včetně obecných ustanovení Kodexu dobré administrativní praxe a další horizontální pravidla, jako jak jsem vyslyšela dnes, ochrana dat, eh, konkurence, přístup k dokumentům. A také nesmíme zapomenout, a to bylo řeč, to řekl profesor Skuris, že evropská administrativa je velice jiná, odlišná od eh, národní, vnitrostátní administrativy. Obec, naše obecné administrativní činnosti jsou omezené na uh, řadu um, vysoce specializovaných aktivit. A z těchto aktivit stávající administrativní pravidla, principy a praxe na evropské úrovni um, již nyní um, usilují o otevřenou, efektivní, nezávislou interakci s občany a podniky dotčenými. Proto východisko pro Eh, zkoumání potřeby nového nařízení, mm, které by eh, stanovilo administra- eh, nebo správní právo EU a v souladu s principy, které jsou, které byly nedávno, které jsou v nedávno uzavřené interinstitucionální dohodě o lepší legislativě, je identifikovat přidanou hodnotu hledat, zda je to přiměřené. Každopádně je prostor pro mm, zlepšování, zjednodušení evropské administrativy. Kodifiki, kodifikace mm, nařízením je však složité, citlivé opatření, které by vedlo, mohlo vést k důsledkům, které bychom museli pečlivě posoudit a také jsme, to jsme také dnes slyšeli. Pro každý horizontální projekt, aby stávající pravidla byla jasnější, aby mm, soudní řízení bylo snazší pro občany a podniky, tak by, to, tak by bylo třeba vyjasnit vztahy a zajistit konsistentnost s podrobnější sekundární evropskou legislativou. Jak jsem řekla, komise se na, to, se na ty myšlenky podívá blíže, ale také bych mm, si přála, abychom se všichni zamysleli nad e, různými problémy, které je třeba posuzovat. V současnosti e, náš způsob uvažování je potřeba mm, vyhnout se riziku, překrývání, problémy při interpretaci aplikovatelných pravidel a e, riziko, že se nakonec dostaneme mm, do situace, e, kdyby byl návrh, který by byl jenom jakýsi společný jmenovatel, nejnižší společný jmenovatel. Dále, i když budeme postupovat opatrně a přiměřeně, tak kodifikace stále může vést k problémům deliminace mezi obecnými specifickými pravidly. Zamysleli jsme se nad mírou revize těchto projektů, co máme na mysli stávající evropské legislativě. Na, na závěr kodifikace pravděpodobně sníží naši flexibilitu přizpůsobovat se konkrétním potřebám a řešit konkrétní problémy. My jsme si vědomi práce parlamentu, studií, eh, mezerách, které jste posuzovali a ehm, vnímáme všechny případy, které jsou vnímány jako případy špatné administrativní praxe mm, Podíváme se na tyto příklady, případy a v některých případech jsme přijali cílená opatření, avšak eh, neměli jsme pocit, že obecné administrativní správní právo by změnilo výsledek. Velice často nová legislativa je eh, považována za odpověď na tento problém. Ehm, Posuzovali jsme však někdy, zda efektivní využívání existujících pravidel se nemůže být efektivnější a účinnější jako okamžitá cesta, jak vyřešit nějaký problém. Toto jsou jenom některé otázky, které uh, chci všem položit. My nejsme dnes tady, abychom um, vyvozovali závěry v této fázi. Komise je připravena zvážit všechny možnosti, ale také je otevřená, nechá se přesvědčit dobrými argumenty. Avšak, a tady chci znovu říci, proč jsme se shodli, i když jsme se shodli na těch cílech, stále čekáváme, že budeme přesvědčeni, že Eh, jednotné legislativní řešení je nejefektivnější, nejúčinnější, nejpřiměřenější způsob, jak toho dosáhnout. Eh, ty výhody by měly být takové, aby odůvodnily takto citlivou a složitou operaci. A eh, těchto několika poznámek chci skončit a chci vyjádřit naše Eh, uznání vaší práci, kterou jste odvedli a e, doufám, rád doufám, bude mít dopad určitým způsobem. Děkuji vám. Děkuji. Já děkuji. Vyslechli jsme si tedy e, všechny řečníky a ještě máme čas na rozpravu, takže máte možnost. Zatím se nikdo nepřihlásil do debaty. Profesor Harden, prosím. Děkuji, pane předsedo. Já mám jenom takové eh, dvě připomínky na základě toho, co jsem si vyslechl o těch eh, vlastně z institucionálního pohledu. Eh, tak nejprve ohledně toho, že návrh nařízení eh, představuje jakýsi paušální přístup který vychází z eh, nejnižšího společného jmenovatele. Já si myslím, že to je chyba, jak jsem se snažil vysvětlit ve své úvodní eh, prezentaci. Mm, návrh nařízení opravdu mm, nalezlo, nalezl správnou rovnováhu mezi souborem zásad na nejvyšší úrovni, který, který není na nejnižším společným jmenovateli, který naopak je na nejvyšší úrovni eh, nej, nejvyšší kvality, kterou hledáme v zákonu. A protože to je lex generalis, umožňuje rozlišování eh, vší rozmanitosti, které, kterou potřebujeme pro to, abychom efektivně postupovali ve všech politických oblastech. To je tedy eh, taková první připomínka. Druhá, mm, připomínka k tomu mě eh, navedla prezentace Huberta Legala, která byla velmi elegantní a precizní. Já jsem si to opravdu užil jako právník, bylo to fascinující. Já eh, lituji toho, že eh, tedy opravdu bych byl rád, kdybych dokázal hovořit francouzsky tak dobře, jako pan Legal umí hovořit anglicky. S takovou elegantností ještě do toho vdechl ten francouzský přístup. Já mám ale takovou politickou obavu tady. Je riziko, že to, co řekl, může být špatně porozuměno a může dojít ke špatnému výkladu toho, co řekl. Já jsem totiž eh, hodně eh, poslouchám eh, euroskeptickou debatu v Británii a je opravdu riziko, že někdo, kdo ho poslouchá, řekne, víte co, to, co vy doopravdy říkáte, je, že to, co jsme vytvořili na evropské úrovni, je tak odlišné, tak monstrózní ve srovnání s vnitrostátními ústavami, se kterými jsme dobře obeznámeni, že na evropské úrovni nemůžete nabízet stejnou míru ochrany základních práv a svobod jako to nabízí vnitrostátní ústavy, že to prostě nemůžete nabídnout na evropské úrovni, protože to, co jste vytvořili za více než 50 let, je tak odlišné od um, vnitrostátního ústavního rámce, že to prostě ne, není možné. A já si myslím, že to by bylo tragické, kdyby to, co on řekl, bylo uh, chybně vy, vy, vyloženo takto. Protože já si myslím, že to naopak Evropská unie má ústavní architekturu, která je flexibilní, efektivní, která je potřebná pro vykonávání úkolů, které Unie musí vykonávat a které eh, členské státy od Unie potřebují. A tato eh, institucionální architektura umožnila mm, těm potřebným eh, ustanovením, aby se vyrovnali s finanční krizi z roku 2008 energie nejlepších právníků byly eh, vlastně vynaloženy pro řešení problému, pro hledání řešení k těm problémům, které vyvstaly. Já eh, si přeji jen, aby stejná energie byla vynaložena na to, aby Unie mohla poskytnout občanům a podnikům ochranu, když jednají přímo s evropskými institucemi, stejně tak, jako když jednají s vnitrostátními institucemi. Děkuji. Euh, monsieur Le Breton. Pan Le Breton, prosím. Merci, euh, monsieur. Děkuji za slovo, pane předsedo. Já jsem si vyslechl opravdu s velikým zájmem postoj rady a samozřejmě i komise. Pokud je o komisi, tam si myslím, že je to trošku takové divné, protože tvrdí, že ta kodifikace, která je mm, nějak vítána každým členským státem, že v podstatě vlastně se to nebude týkat eh, evropské administrativní procedury či postupu a proto se ptám, v podstatě vlastně zda to nebude nějak eh, vlastně na úkor těch lidí, který se to týká, který se ty postupy budou dotýkat. A pokud jde o pana Berlegara z rady, ano, bylo to opravdu fascinující, ovšem je mi trošku líto, že to nepře, nepřednesl ve francouzštině. Je to, já jsem francouz a proto je mi to skutečně nesmírně líto. To mohu si jasně otevřeně. A pokud je o obsah, ano, ta analýza, vaše analýza, ano, mně se to nesmírně líbilo. Já, když jste byl Um, komisařem u nás v státní radě. Už tenkrát vlastně se mi nesmírně líbily vaše závěry, vaše argumenty, byl jsem s tím spokojen. Ano, je to takový nesmírně jasný návrh na konci vašeho vystoupení. To znamená, že bychom využili pouze rámec tohoto nařízení, podívali se na administrativní jednotlivé akty, to znamená pouze ty jednotlivé eh, akty. A tam bych se chtěl zeptat, zda skutečně toto navrhujete. Děkuji. Pane Legale, vážený pane předsedo, tak to je úžasné, to je, já jsem v takovém úžasném prostředí, všechno to, co jsem si zde vyslechla, a teď teda ještě budu mluvit francouzsky, a to, že jste se zmínil, že jsem teda nehovořil francouzsky, to je mi líto, ovšem samozřejmě ano, je něco jiného vysvětlovat eh, anglické právo, francouzské, francouzské právo, anglické a tak dále, a ovšem samozřejmě máte jazykově pravdu. A nyní ty konkrétní argumenty určité riziko toho, že bych mohl být špatně pochopen. Pane mm, profesore, děkuji vám za to, že jste skutečně hovořil o tom, že by mohlo dojít nějakému nepochopení mých slov, že vlastně se bude taková autonomní byrokracie bez kontroly a tak dále, že je zde takové riziko. To, to není to, co já chci říci. To, že by zde bylo určit, že by zde byla autonomní administrativní procedura nebo procesní administra, která by byla od um, tržená od politické administrativy, které má odpovědět, tak to samozřejmě to by byl problém nejenom na úrovni EU, to by byl problém na národní úrovni, to není pouze evropský problém. A jak na to reagovat, jak to řešit? A zde se dostávám k té otázce, která zde zazněla, to znamená být co možná nejkonkrétnější. Můžeme samozřejmě, samozřejmě zde hovořím pouze osobně, je to pouze taková myšlenka, kterou zde hodím do sálu, do pléna, buď teda bychom měli být nějakou chartu práv, generický eh, postup, eh, a nebo naopak na druhé straně omezující rámec, který bude závazný. Samozřejmě, že to bude mít obrovský dopad, nevím, zda ta reakce bude úplně koherentní ve všech sektorech, Možná bychom zde měli takový základ tohoto správního práva, určitá řešení, která by mohla být přesná, když hovoříme o lhůta, co máme na mysli měl by to bylo konkrétní. Normálně lhůta na reakci na určitou žádost, řekněme, bude 6 měsíců nebo rok nebo dva roky a tak dále. Ovšem, my jste eh, toto v podstatě vlastně hovoří o tom, že by soudce mohl rozhodnout sám. já si myslím, že to je takové, takové prázdný vákum, prostě když chceme, aby eh, do toho byl zapojen parlament, administrativní různé instituce a tak dále, tak v podstatě různý katalog takových eh, generalizovaných informací. My nepotřebujeme takový katalog. A, a, eh, my, dobrá zpráva věcí veřejných, to je vlastně dobrý základ pro to, aby soud řekl, jak to vypadá s transparentností, s přístupem k dokumentu, s hlutami, odpovědnosti a tak dále. Čili já mm, nějaký závěr z toho a to je v podstatě ten návrh, se kterým jsem přišel. To je samozřejmě, není to stanovisko rady, to je skutečně pouze moje osobní stanovisko. Myslím si, že bychom měli udělat nebo přijít s něčím konkrétnějším. To je můj návrh u těch dvou aspektů, jednak odstranit z toho reference k eh, administrativním aktům a administrativním procedurám, které se týkají, protože v podstatě to má takový pocit, jako kdyby zde byla, byl nějaký samostatný orgán hrozící. Pane Ardene, my na počátku možná bychom mohli mít něco, co nebude úplně stoprocentně definováno, to znamená nemít tam tyto odkazy, tyto reference. Prostě řekneme, že se to bude týkat institucí. To můžeme udělat ale zároveň ten přístup by měl být postupný. Je jasné, že pokud jde o kontroly, pravomocí komise, například když vede řízení proti státům jednotlivým za neplnění, já jsem skutečně eh, profesionál v této oblasti a to skutečně si myslím, že na to můžete zapomenout, to k tomu nikdy nedojde. To, pokud teda povede komise taková řízení proti státům za neplnění nějakých povinností, já si myslím, že to je prostě politický, politický důsledek. Musíme mít trošičku, musíme být realističtí, aby došlo k posílení této administrativní práce na základě, který máme na stole, které rozsáhy, a aby nám bylo přesně řečeno, eh, jaké jsou zde materiální pravidla, jednotlivá pravidla, aniž bychom se opírali pouze o nějaké obecné informace. To znamená, že samozřejmě, protože my zde vidíme, že v podstatě vlastně to není, ještě nemám nějaký právní zákaz, to je pouze první krok. Není zde nějaký odpor, který by zde asi byl, kdyby jsme měli nějakou kontrolu činností komise. Ano, pokud bychom se zabývali pouze těmi individuálními akty, které by se týkaly jednotlivců nebo soukromých osob, e, e, fyzických osob, podniků, to si myslím, že je mnohem lepší, mnohem lepší přístup a ne prostě říci, že nejsme pro celý tento návrh. Myslím si, že je i v zájmu naší veřejnosti, naší veřejnosti, která by poté mohla podpořit takový návrh tak a řekněme, že bychom poté nějakým způsobem omezili tu působnost, ten dopad, když dlouho se o tom hovoříme, samozřejmě, jak přesvědčíme naši veřejnost, aby to přijala. Tím, že budeme opravdu na tom pracovat, bude to obsa- budou tam jasné definice, určité omezující definice, abychom měli nakonec jasná a přesná pravidla na konci tohoto cvičení. Děkuji. Commission. Děkuji komise. Já to řeknu jasně. Co jsem řekla? Pokud chceme mít kodex, který zlepší stávající situaci, potřebujeme, ať už je to bude jak, prostřednictvím jaký, jakéhokoliv nástroje, potřebujeme být jasnější, detailnější a potřebujeme eh, jasně říci, které problémy řešíme. Pan Legal hovořil o určité situaci. A pokud se v takové situaci začneme ptát, jaké problémy budeme řešit tímto nařízením, z těch problémů, se kterými se dnes potýkáme, tak já si myslím, že už nyní máme určité oblasti, které na základě toho návrhu, vlastně tam nevidím důvod, proč bychom v nich měli jednat. Nechceme mít nástroj, který není aspoň tak dobrý, jako ty nástroje, které už máme nyní. Takže, jak jsme jasně eh, viděli, nějaký paušální přístup prostě neplatí. Potřebujeme rozlišovat. To vlastně spadá i do té iniciativy lepších právních předpisů. Děkuji. Děkuji. Profesor Zíler, prosím de faire. Jestli dovolíte pouze několik poznámek. Takový citát. Guillaume Le Taciturne. Guillaume Le Taciturne řekl ve francouzštině, protože to byl ten jazyk, který se v tom době používal, eh, v podstatě vlastně já, já si myslím, že eh, důležité je, pokud chcete dosáhnout určitého cíl, tak musíte vytrvat. A já si myslím, že je to pravda, když se podíváme na Evropský parlament, protože to, co jsem si se vyslechl i ze strany pana Hardena, tak bych to podpořil. Je to návrh, který prostě nesmí být nějakým celoplošným řešením. To znamená, to propojení se sekundárním právem, to je nesmírně důležité právo Evropské unie v současné době neumožňuje mít nějaký akt, kterým by se zákonodárce v podstatě vlastně nějakým způsobem, mm, že mu to umožnilo to propojení, čili pokud jde o obsah tohoto nařízení, snaha o jasná pravidla, kde například jsou určité mezery a právě v tom sekundárním právu máme takové mezery, to znamená využívat to v takových situacích, kde v podstatě jsou různé interpretace podobných situací v různých sektorech, čili by nám to mohlo pom- pomoci dosáhnout určitého pokroku. Perlegal to řekl velice jasně, že to není oficiální stanovisko rady, že to je jeho osobní stanovisko a skutečně bylo pro mě nesmírně příjemné si vyslechnout toto, protože já jsem o článku 228 napsal stejné věci, stejné argumenty jsem prosazoval. To, co je důležité, to jsou detaily, které jsou zásadní. Já jsem externí odborník, i když spolupracuji eh, a spolupracoval jsem s pracovní skupinou velice úzce, ta dnešní diskuze poukazuje na to, že chceme mít určitý text. Je to taková obecná myšlenka, je samozřejmě jednodušší se dohodnout na obecných principech. Hovoříme zde o těch, tomto textu pan Per Legal, hovořil o tom ustanovení, které je velice obtížné a já jsem velice rád, že administrativní akt zde není konkrétně definován, nebo ty aktivity administrativní, protože to Mm, pan eh, Legal to řekl implicitně i explicitně, že pokud skutečně budeme chtít pochopit, která konkrétní pravidla se chceme aplikovat, tak v podstatě poté bychom mohli konečně to lépe definovat. Budeme mít nějaký jasný, jasnou myšlenku toho, z čeho vycházíme. Určitá funkční, organická definice, musíme si zvolit to, co pro nás bude pro mm, nejlepší. Čili musíme hovořit o obsahu těchto ustanovení a stanovisko parlamentu by nám to mohlo umožnit. A já skutečně doufám, že Evropská komise poté přijde s konkrétní reakci ohledně detailu. Děkuji. Děkuji mnohokrát. As I do not see any other request for the floor. Nikdo jiný už se o slavu nehlásí, tak dám slovo paní Hautale, aby eh, uzavřela tuto diskusi. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Uh, Děkuji taky všem řečníkům. Já si myslím, že pan Ziller řekl něco obrovsky důležitého, a sice, že parlament velmi konsistentně postupoval eh, v této věci, stejně tak eh, k tomu přistupoval i Evropský Eh, ombudsman. Já děkuji pánům Ziller, Galer a eh, dalším, kteří opravdu napomohli mm, při eh, sepsání tohoto textu za pomoci tedy právní služby parlamentu. V tuto chvíli se dostáváme do situace, kdy, jak už říkal pan Ziller, vyzýváme další instituce k tomu, aby uznali, že parlament opravdu má velký zájem na tom, aby tato debata se dostala na meziinstitucionální úroveň. Já jsem si tedy velmi pozorně poslouchala, snažila jsem se tady eh, eh, z toho vycítit i Eh, reakci dalších institucí. Já bych řekla, že tady vlastně zaznělo více konstruktivní kritiky než dříve. To je přece jenom dobrý eh, výchozí bod. Možná se nyní dostáváme do situace, kdy poté, co parlament přijal tento text, co by přílohu ke své rezoluci, tak eh, my tedy snad budeme pokračovat i nadále v práci na definici administrativního aktu a také na rozsahu eh, celého tohoto přístupu. Eh, nikoho z těch, kdo připravovali tento text, nepřekvapí, že právě tyhle ty dvě věci byly eh, tady asi nejspornější, nejvíce o nich tady diskutovalo. I kdyby rozsah tohoto návrhu nařízení byl omezený, Eh, či ačkoliv je omezený, já si myslím, že přijetí legislativy, která je v souladu s tím návrhem nařízení, to by opravdu usnadnilo eh, život občanům, podnikům i odborům, které zde tedy zmiňuji, a také občanským organizacím ve chvíli, kdy vstupují v interakci s evropskými institucemi. Já mnohokrát děkuji eh, paní Garson a paní Lynch za to, že přijali pozvání na toto slyšení. Také bych chtěla říci, že e, opravdu stojí za to, co paní Garson zmínila. A sice, čeho chceme dosáhnout je, že řada občanských e, společností, jejich zástupců, také zástupci různých podniků, družstev a podobně, e, to budou vnímat jako něco, na čem se mohou podílet Ono to samozřejmě není v zájmu pouze jedné zájmové organizace v Evropské unii. Je to v zájmu i ostatních. Nikdo, kdo stojí za touto iniciativou, opravdu nechtěl předložit eh, nějaké řešení na úrovni nejnižšího společného jmenovatele. Naopak jsme chtěli eh, poukázat na principy, na zásady, které by měly být charakteristikami moderní, efektivní, transparentní a otevřené evropské zprávy. Takže je zásadně důležité vyplnit všechny ty mezery. Konkrétní příklad takovéhoto nedostatku, který jsme objevili. Eh, účetní dvůr předložil zprávu o takzvaných programech bailout, tedy eh, finanční pomoci. Už jsme vlastně dosáhli určitého pokroku, ale ještě je potřeba postupovat dále. Eh, účetní dvůr ukazuje, že komise vykazuje ve svých složkách nedostatky, například tam chybí zásadní dokumenty když se podíváme na článek 16 eh, navrhovaného nařízení o povinnosti mít záznamy, tam bychom právě tomu už zabránili. Takže tady jsou mezery, které se snažíme zaplnit a určitě nechceme předkládat nějakého nejnižšího společného jmenovatele. No, také si myslím, že bylo velmi zřejmé z řady um, proslovů, které se zazněly, že tento návrh nařízení, pokud bude uplatněn v praxi, by nevedl k navýšení počtu soudních sporů, ale naopak by eh, pomohl předcházet konfliktu. V případě, že by došlo ke sporu, tak by bylo možné takovéto spory vyřešit vlastně na nižší úrovni. Vidím profesora Skose, že se usmívá. Všem bych v tuto chvíli ráda poděkovala. Byla jsem velmi ráda, že jsem mohla převzít velmi důležitou práci, kterou započal kolega Luigi Berlinguer. A já doufám, že nebudeme čekat dalších 10-15 let, než eh, se tento projekt dočká toho, že jej instituce budou brát vážně. Myslím si, že teď opravdu nastala dobrá příležitost pro to posunout to kupředu. předu a ještě bych na závěr řekla, že eh, několik řečníků tady upozornilo na to, že pra, lepší právní eh, předpisy znamenají také lepší zprávu. Eh, tady jde o zákon, který by usnadnil, zjednodušil eh, celou tu právní strukturu tak, aby byla pochopitelnější evropským občanům i jiným entitám, které vstupují v kontakt s evropskými institucemi. Takže my na tom budeme i nadále pracovat. Další krok bude eh, jednoznačně takový, že eh, jsme zaznamenali podporu, kterou tomuto návrhu poskytl předchozí parlament během svého předchozího mandátu. My předpokládáme, že to přijmeme na plenárním zasedání v následujících měsících, tento návrh. A teď si myslím, že se začneme trošku více zabývat detaily a doufám, že se nám podaří přesvědčit Evropskou komisi o tom, že tato legislativa, která se tedy navrhuje, se opravdu stane skutečným právem Unie. Děkuji. Uh, Děkuji, paní Halta, za vaši práci. Pokud mohu tedy jménem našeho výboru vyjádřit svoji vděčnost a své poděkování všem našim eh, řečníkům, kteří mezi nás přišli. Děkuji vám za vaše příspěvky, vaše intervence a Tímto musím uzavřít toto slyšení. Děkuji vám za účast. Nyní budeme pokračovat schůzí koordinátorů, takže prosím, aby eh, všichni členové veřejnosti opustili jednací sál.